Uh, Rád bych vyzval všechny, aby zaujali svá místa. Chci vás srdečně a velice vřele, pokud tedy nenarážím na počasí, pokud ano pro někoho, tak mi odpuste, když to přeháním. Přivítat po letní přestávce. Vidím, jak jste tedy velice už angažovaní, jak už se vám stýská, jste opáleni, takže nám to skvěle půjde. E, paradoxní je, že jsme největší výbor a nemáme tady okna, dali nás do místnosti, kde vůbec si to počasí neužijeme, ale co se dá dělat. Jako vždy chci uvítat i všechny, kteří nás poslouchají prostřednictvím internetu. Doufám, že i naši pravidelní věrní diváci si rovněž užili dovolené. Bohužel tato místnost trpí určitými akustickými nedostatky, ale snad si s tím poradíme. Sdělení předsedy. Jako vždy bych nejdříve však formálně rád přijal pořad jednání. Zároveň s tím chci ještě předeslat, že když plánujeme hlasování o výsledcích trialogu nového legislativního balíčku pod vedením paní Rojtové, se odkládá, protože přesto, že už máme potvrzenou dohodu s irským předsednictvím i formou dopisu a byla předána Koreperu, celá řada členských států um, se vyjádřila k úvodnímu ustanovení, které se týká eh, způsobnosti, způsobilosti parlamentu zvolávat skupiny odborníků v rámci toho parlamentu, což se týká komitologie, to ti z vás, kteří znají ta dohodovací jednání, jsou s nimi obeznámeni, tak vědí, o čem mluvím. Určitě se to podle nás tedy podaří s litevským předsednictvím vyřešit. Máme už pár návrhů i textového eh, znění ale musíme se s tím nějak poradit a možná se ještě musíme sejít se spravodajkou a stínovými spravodají, takže aby vám to bylo jasné. Samotná podstata však, jak jsme ji dohodli, i technické záležitosti týkají se toho návrhu a vše ostatní bylo dohodnuto, takže je trochu frustrující, že máme pouze tuto neshodu týkající se komitologie. Takže přijímáme pořad jednání, ano? Výborně. Připomínám všem, že hlasovat budeme v 15.50. Bude se to týkat celé řady záležitostí a samozřejmě včetně formálního potvrzení tímto výborem konečné dohody týkající se veřejných zakázek, zadávání veřejných zakázek. To je velice důležité. Pár úvodních eh, poznámek, které se týkají toho, co už jsme zvládli a co je před námi z mé strany. Minulý týden, 6. a 27. srpna, se jsme se vydali do Řecka, bylo to opravdu velice úspěšné, byli jsme tam jménem IMCO, výborná účast, fantastický přístup k nejvyšším patrům řecké vlády, a velice užitečná eh, setkání například s ministrem Kostasem Hacidakisem. Možná si na něho mnozí vzpomenete, protože byl velice aktivním europoslancem a myslím, že dokonce i vykonával funkci předsedy výboru pro dopravu. Nyní je ministrem pro konkurenceschopnost, infrastrukturu, hospodářský rozvoj a cestovní ruch. Tady má obrovské pravomoci. Eh, seznámí nás se svými plány zavedení ehm, opatření pro jednotný trh, reformu řecké ekonomiky a bude předsedou Rady pro konkurenceschopnost. Takže si myslím, že rozhodně se i s námi eh, bude rád scházet. Byli jsme prvním výborem, to chci podtrhnout, který navštívil řeckou vládu jako takovou předehru před eh, předsednictvím. Oni jsou velice nadšení, um, ujistili nás, že budou velikou pozornost věnovat právě našim záležitostem evropským, kromě samozřejmě toho, jak musí bedlivě sledovat eh, řecké hospodářství. Rovněž jsme se sešli eh, s řeckým parlamentem. Ti, kteří jste pravidelnými čtenáři řeckých novin, tak eh, to určitě už se, se ovšem dočetli. Jinak eh, nevím, zda mi mm, z toho příliš mnoho nevyškrtnou, ale tady paní Stylos přijala ode mě článek do parlamentního časopisu. Každopádně to všude bude k dispozici. Má zpráva. Ještě vám rovněž budu formálně psát, ale všem připomínám, že příští týden je měsícem jednotného trhu. Evropská komise zřizuje celou řadu internetových dialogů. Velice by ráda vedla online dialog se členy rovněž našeho Ehm, výboru a myslím, že bychom se nejdříve nechali, ehm, měli nechat poučit DG Mart ehm, a oni se na mě obrátili, abych vás tím seznám, že oni chtějí, aby se pode, co nejvíce lidí do toho vložilo, do toho dialogu týkajícího se různých aspektů jednotného trhu. Myslím si, že stojí za to, aby právě europoslanci z různých úhlů, z různých eh, frakcí i z nejrůznějších zemí opravdu se toho účastnili, takže já vám ještě k tomu budu psát. A ještě další formalita na závěr. Máme tady zápisy se zasedání v květnu, červnu a i ústní eh, eh, postup a uznáme je za schválené, pokud tady nikdo nevystoupí s žádnými námitkami. Myslím, že jsem zvládl vše. A nyní s velkým potěšením zahajuji naši podzimní sezónu zprávou o novém tématu. Eh, Denis de Jong, vítám eh, jej a jedná se o Evropský akční plán pro obchod ku prospěchu všech aktérů. S velkým potěšením registruji, že kromě pana, eh, pana Salviniho tady jsou všichni. Máme tady Koracu Bild, paní Heidi Ruler, já rovněž jsem zde. Takže vlastně představte všichni, i paní Rebente jménem eh, komise je mezi námi. Doufám, že i vám se podaří dát slovo, abyste se k tomu vyjádřila podle toho, co eh, tady uslyšíme. Takže Denisy, eh, uveď toto téma a pak uslyšíme stínové zpravodaje a Eh, z komise rovněž a ještě pokud by se někdo nechtěl přihlásit, tak může. Denisy, prosím. Děkuji, Malcolme. Nebudu hovořit přes příliš dlouze, protože určitě všichni budou mít možnost si tu zprávu přečíst. Pouze pár takových hesel a pár nejdůležitějších záležitostí, o které mi jde. V první řadě musím říct, že ještě než jsem se dal do sepisování té zprávy, jsem vždy měl určitou slabost pro malou obchod, pro toto odvětví jako takové. Nikoli pouze z důvodu, jak velice záleží naše hospodářství, jak je závislé na tomto sektoru. 50 zaměstnaných občanů pracuje v malou obchodu a 11 našeho HDP těží právě díky eh, maloobchodním aktivitám. Další důvod, proč je to tak významné, je, že všichni víme, že u nakupování nelze hm, hovořit pouze o tom, že si něco koupíme, zboží nebo službu. Jde i o interakci, eh, společenské styky, určité kulturní aspekty a nesmíme je ztrácet ze zřetele. Město bez obchodu je městem mrtvým. Takže když vycházím z těchto předpokladů, eh, tak eh, určitě pochopíte, jak jsem byl rád, že jsem se mohl tohoto tématu ujmout a Právě jsem chtěl přijít se zprávou, která bude užitečná jak pro eh, toto odvětví, tak i pro nějaké výhledy do budoucna. Celá řada aspektů v té zprávě se zakládá nikoli na tom, co se psala komise v rámci akčního plánu, ale rovněž zelené knihy o nekalých obchodních praktikách, rovněž o potravinovém řetězci, potravinové soběstačnosti. To jsou vlastně oddělená témata, i když vzájemně propojená. Rovněž Určitě některé kolegy zde v tomto sále zklamu, že jsou tam určité odstavce velice krátké, ale já jsem opravdu se s tím tématem snažil poprat, takže dám prostor všemu. Například překážky k vytvoření opravdového vnitřního trhu v malobchodu, pak sociální aspekty, zaměstnanost, zaměstnanost, udržitelnost. Určitě by se dalo říci více. A já vás ujišťuji, že rád určitá doplnění z vaší strany i přijmu. I já možná budu podávat vlastní pozměňovací návrhy. Ale v rámci toho, eh, co jsem měl k dispozici eh, ve smyslu délky, oficiální délky, jsem to využil stoprocentně a jsem rád, že sekretariát mě pomohl, jakým způsobem se tam dálo ještě vměstnat více. Druhá věc, která mě připadá důležitá, je to, na čem tam záleží v tom sektoru. Nesmíme se dívat pouze na velké supermarkety a maloobchodní obchůdky, ale i na ty menší Někdo si třeba může myslet, že vůbec nemám rád velké obchody, ale to není pravda. Ale ze společenského a kulturního pohledu takové správné pocity z toho, jak napokupujeme, vznikají až když máme možnost kupovat i ve velkém obchodu, i v malém. A když jsem zkoušel to eh, proskoumat mezi jinými, tak jsme zjistili, že i oni to takto vnímají. Mnoho lidí jde někam nakupovat, protože ví, že tam má malé různé obchůdky a tam si můžou vybírat. A například ve Francii se už to krátí a ve Francii se přímo investuje do toho, aby byla možnost toho, že všichni z toho budou mít prospěch, že vznikne taková eh, směs, taková mozaika takže nesku, nepokoušejme se spekulovat, zda teda někdo spíš fandí velkým obchodům nebo malým, ale v krizi je ohrožena vždycky ta malá pobočka obchodní, malý obchůdek a obecně, když si porovnám svou zprávu s tím, jak napsala komise ten akční plán, tak je pravda, že mnohem více pozornosti věnuji té krizové situaci, v níž se nacházíme. A to mě obchodníci i sami neustále opakovali. Naší první prioritou je, je přežít krizi. A stále ještě nevládne ta důvěra. Nevím, zda jako EU máme zde nějaké přespříšné pravomoci, ale mnoho unijních vlád a i v rámci evropského semestru neodolal jsem tomu, že tam nevložím odkaz na to, že určité členské státy stále ještě zvýšují daně právě maloobchodnímu sektoru. Zejména například DPH eh, v mé vlastní zemi. V Nizozemsku právě vzrostlo DPH o 2% a automaticky okamžitě klesla objem, klesl objem prodeje právě v malou obchodu a historicky jsme na nejnižší úrovni za posledních mnoho let. Takže zde musíme varovat proti zvyšování právě té daňové zátěže, zejména u maloobchodníků. Za druhé jsem přesvědčen, že podnikatelé si jsou schopni sami najít často řešení vůči mnohým výzvám, ale mnoho příkladů, například z Anglie a z Nizozemska, máme na to, že můžeme i z politického pohledu se snažit revitalizovat, oživit to naše korzo, to naše hlavní třídu a e, pomáhat obchodníkům, aby zůstali v centru města, aby to srdce města neodumíralo. Snažil jsem se prostřednictvím této právy zjistit, zda komise souhlasí s tím, že když přijde na konkurenceschopnost nebo um, právě právo eh, volby místa obchodování, že tam musí být nějaká usazování, že tam musí být možnost spíše upřednostňovat to, aby centra měst kvétala. A v některých zemích, v některých městech už je to obrovská výzva. Samozřejmě, že ten podnikatel má na sobě tu hlavní odpovědnost na svých bedrech. On to musí rozjet, ale když se podíváme například na urbanistiku, na povolení k provozování obchodu, tam rozhodně můžou ty místní orgány něco eh, přece jenom poposunout správným směrem. Takže když hovoříme o tom, jak si stojí malý obchod ve srovnání s velkým, tak rozhodně musíme tomu malému odstraňovat ty překážky intenzivněji a e, nesmíme mu stěžovat život, když už i tak je malý. Ještě další záležitost. Všiml jsem si něčeho, co by mohlo být zavádějící, totiž elektronické obchodování. Já rozhodně nejsem proti elektronickému obchodu. Je to nutné, já to uznávám, i když my jako výbor bychom třeba prohlásili, že se nám to nelíbí, tak eh, s tím nic neuděláme. Ono je to obrovský potenciál i pro maloobchod, bude tady mezi námi, bude se vyvíjet, takže nenahlížejme na to jako na hrozbu, nahlížejme na to jako na příležitost, ale připadalo mi důležité zdůraznit, ale že i pro nezávislé obchody to je výzvou. Malí obchodníci mě často říkají, já jsem obchodník, já se rád stýkám se zákazníky. Já rád, když mě přijdou do obchodu, já nechci být jenom nějakou virtuální obchodní schránkou. Často tedy ty námitky jsou téměř iracionální a musíme se na to podívat. Když hovoříme o tom doporučení, budeme někomu říkat, ono ta, ten e-obchod je pro vás dobrý, musíme mít řešení i pro malé obchody, které jim umožní hm, se do toho nepouštět. Třeba někdo říká, dobře, tak ale alespoň si udělejte um, internetové stránky. Postupně na to někteří přicházejí, že se jim to vyplácí, ale pokud jim to nevysvětlíme, neumožníme jim ten plynulý přechod, tak to budou ty první oběti, právě ty malé obchody, které přijdou o vliv na trhu, přijdou o své místo, je to výzva, zatím se to v našich debatách až tak výrazně neobjevilo a myslím si, že se to musí zdůraznit. Mám tam i doporučení týkají se franšíz, do nich nebudu zacházet, rozhodně je to něco, čemu se rovněž je třeba věnovat. Ne vše je tam ideální a věnoval jsem tomu pozornost. Druhá část, tam se to týká těch klamavých eh, obchodních eh, praktik už v některých kruzích na mě nahlížejí jako na toho obrovského pravičáka příšerného, který je proti zemědělcům, proti životnímu prostředí a tak. A já to tady musím vysvětlit, nejsem, nejsem takovým čertem na zdi. Asi bych musel změnit eh, svou politickou skupinu jako první krok ale rozhodně jsem se pokusil například prostřednictvím konzultací s mnohými stranami, organizacemi i farmářskými združeními, jak dále v oblasti těchto praktik neférových praktik. Nejsem přesvědčen, že legislativní řešení je to nejlepší. Zavedeme-li e, nějakou legislativu, tak v té oblasti těch nekalých praktik se firmy budou snažit využívat těch mezer, budou se to snažit obcházet, vždycky si nějaký způsob najdou. Takže to není v současném stádiu ten nejúčinnější způsob, jak dále. A dalším důvodem je, že odvětví už přišlo s takovou tou dobrovolnou iniciativou. Ta bude rozjetá oficiálně zde v Bruselu 16. září a oni se snaží sednout si k jednomu stolu nejen se supermarkety s výrobci, ale i s těmi prostředníky. Nezapomínejme, že je mnoho těch distributorů, kteří si rovněž dávají do kapsy obrovské obrovská procenta z toho zisku, i když to nejsou samotné supermarkety. Takže najít společné řešení a uvést ho do praxe. Dejme jim šanci tak já to vidím. Musí nám prokázat, že to myslí vážně, což já zatím ten dojem mám, ale že to i zafunguje v praxi, že se to osvědčí, pokud se opravdu všichni vysloví pro a v rámci toho osvěc, odvětví to budou chtít zavádět, tak si myslím, že asi to bude mnohem účinnější, než kdybychom se jim snažili vnutit nějaké zákony. To by bylo i obtížnější vysledovat a nevíme, jak by to bylo účinné. Nicméně přesto přeze všechno tady mám i pár doporučení i v určité iniciativě, například prosazování. Jsou tady určité mechanismy navrženy, ale v podstatě ta iniciativa to nechává na těch stávajících mechanismech ve členských státech, které už máme, aby řešili um, ty soudní spory a tak. Tam určitě strany se musí podívat v nejbližší době, zda se to dá dále rozpracovat. Rovněž se domnívám, že když to učiní, tak i zde mají větší šanci, že se k ním připojí více organizací. Ono zatím všichni říkají, je to hezká iniciativa, ale jak se to pak bude vynucovat, prosazovat v praxi. Takže zatím jim dejme jednak šanci a jednak zdůrazněme, že stále ještě se jedná o problematickou oblast. A další doporučení v té zprávě přejít od určitých akcí, iniciativ v některých členských státech, ne ve všech, prodávat pod výrobní cenou. Čili supermarket za něco zaplatí X a prodá to levnějc. Zejména u potravin, tam si myslím, že rozhodně bychom se měli dohodnout na systému, který to nepřipouští. Nějaká zároka, alespoň minimální, a já jsem hovořil s velkými supermarketmi ty a oni se mnou i souhlasí, takže to ne, že bychom šli proti nim, protože oni sami uznávají, že tím dochází k takovému spravedlivému um, konkurenčnímu prostoru a ani jim se to nelíbí. Nechávám vás u těchto úvodních poznámek. Určitě budou komentáře a náměty a já se k ním rád později vrátím. Good. Well, thank you. Pan předseda, děkuji panu zpravodovi. Máme tak 20-25 minut na připomínky stínových zpravodajů a samozřejmě eh, také dalších. Paní Styler se přihlásila o slovo a pokud je zde někdo další, kdo by se chtěl vyjádřit, tak mě dejte vědět. Nejdříve paní Kolas, která je stínou zpravodajkou za EPP. Děkuji, pane předsedo. Já bych nejdříve velice ráda uvítala skvělou práci, kterou eh, kolega Cornelis de Jong odvedl. Eh, shodneme se na většině z textu a velmi mě potěšilo, že je to velmi kontinuální text, je to kontinuální práce i v tomto výboru eh, parlamentu, komise a celá řada zainteresovaných stran nám umožnila, že zpráva je účinnější. A už jsme přijali zprávu 2009 o trhu, tak aby mal obchod eh, skutečně měl tu důstojnost, kterou si zaslouží na evropském trhu EU. Eh, ve zprávě pana zpravodaje se ukazuje, že se angažujeme, že nás to zajímá, že uznáváme význam malou obchodu a že chceme zajistit, aby krize eh, nedopadla na úžasnou schopnost trhu práce a odolnost, kterou trh eh, malou obchodu a obchodní odvětví vykazují. Ehm, doufám, že prostřednictvím akčního plánu se nám skutečně podařilo zaujmout pragmatický přístup a podívat se na to, jak konkrétně můžeme zajistit eh, spravedlivé podmínky a svobodu. A myslím si, že je to velice důležité, aby i ty izolované oblasti, prostřednictvím například e commerce eh, aby eh, měly rovný přístup, eh, aby tady byla variabilita a myslím si, že nejlepším způsobem, jak to dosáhnout, je ochrana tím, že vše otevřeme. Měli bychom, neměli bychom zapomínat na ty malé účastníky. A musíme zajistit, aby i tyto subjekty byly konkurenceschopné. Nemůžeme mm, Nemůžeme to řešit eh, veřejnými zásahy nebo dotacemi, nemůžeme zvyšovat veřejný dluh, tak to řešit nelze a proto si cením Denise, který eh, trval na tom, že bychom měli upustit od protekcionismu. A jsem si jistá, že tak toto opravdu nemyslela, že bychom neměli být protekcionističtí. Pak eh, ekonomická otázka. To je také zapotřebí. Já pracuji jako zpravodajka na směrnici o službách a ekonomické potřeby eh, a čistý protekcionismus to není v pořádku. A myslím si, že to skutečně vytváří bariéry, problémy k eh, volnému pohybu zboží a služeb a eh, je to problém při usazování, při zřizování podniku a k tomu budu mít pozměňovací návrh, jak už jsem oznámila. Pak eh, vaše oprava týka, nebo ujasnění, kterého se velmi cení, když jste se vyjádřil k elektronickému obchodu, tak to pro mě bylo užitečné, protože to nepředstavuje hrozbu, ale naopak příležitost, je to něco, co doplňuje obchod, přestože někteří lidé se toho obávají, tak je to pozitivní vývoj, který nemůžeme zastavit a myslím si, že bychom eh, k tomu měli spíše pozbuzovat. Eh, obchod mezi podniky, tady se opět shodneme, já myslím, že čas pro nějaký ideologický přístup je už za námi, měli bychom být pragmatičtí, nechceme tady trestat velké subjekty a dívat se na malé subjekty jako na oběti. Naopak musíme se zamyslet nad tím, jak zajistit spravedlivější podmínky, transparentnější podmínky a co funguje. A neměli bychom to dělat eh, v Bruselu, ale měli bychom to řešit skutečně v reálném světě, v našich zemích, Eh, umožnit eh, svobodu volby, ocenit eh, spotřebitele a musíme tedy vzít potaz všechny aktéry. A myslím si, že tady jsme udělali další krok navíc a já bych při této příležitosti skutečně chtěla poblahopřát členům té platformy za to, že nepřijali jenom zásady, ale také prováděcí opatření ale 16. by mělo dojít k tomu velkému podpisu, je tady mnoho hráčů a my doufáme, že také eh, zemědělské organizace se velmi aktivně zapojí do celého procesu a eh, že se podaří eh, vyjít stříc legitimním požadavkům, tak aby všichni byli spokojeni. Skutečně doufám, že s podporou komise a s tím tlakem, který vychází z posouzení dopadu, takže to vše povede k pozitivním výsledkům. Domnívám se, že momentálně je důležité se podívat na výsledky a nediskutovat o teorii, zda je lepší to řešit legislativou či nikoliv. Musíme skutečně uh, si uvědomit, že je zapotřebí změnit kulturu tak, aby nedocházelo k nespravedlivým a nekalým praktikám v praxi. Pak ještě k udržitelnosti. Já si myslím, že to je mimořádně důležité, aby dodavatele a obchod vzali na sebe odpovědnost. Mělo by jít o celou řadu také dobrovolných opatření. Měli bychom ehm, dále investovat do inovací, do lidských zdrojů, tak abychom dosáhli účinnosti. Ehm, ráda bych podpořila pana zpravodaje také k otázce označování, protože Eh, je tady poměrně velký zmatek, komise už v této oblasti pracuje a myslím, že současná situace není pro spotřebitele výhodná. Ještě jednou chci vyjádřit poděkování za spolupráci s panem Spravedojem a také za to, že toto téma jsme zařadili na pořad jednání a prosím také pana předsedu, aby pozval všechny k tomu kulatému stolu malou obchodu. Je to první kulatý stol takovéhoto charakteru a vyplývá ze zprávy k účinnému a spravedlivému maloobchodu a maloobchodnímu marketingu v Evropě. Chceme vědět, co jednotlivé strany dělají, jak e, vypadá situace, co můžeme zlepšit, jaké jsou kladné stránky, naopak no stinné stránky, jak to vypadá v obchodě mezi podniky a pro nás to představuje v rámci výboru příležitost poskytnout trvalou podporu a zjistit, jak můžeme eh, daným subjektům pomoci tak, aby byli konkurenceschopní. Pane předseda, eh, tak já jsem to měl v plánu, ale vy jste sama už eh, oznámila to, co bylo zapotřebí. Jinak řečeno, 26. září ve 3 hodiny eh, proběhne to jednání, bude to také vysíláno na webu a tam budete moci pozorovat veškeré aspekty eh, malou obchodu. Můžete se k nám připojit buď přímo tady, anebo eh, to sledovat na webu 26. září. paní Peris za SAD. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Nejdříve bych chtěla podotknout, že jsem velmi spokojena se zprávou pana De Jonga. Myslím si, že ten text je velice vyvážený, je dobře vypracovaný a já s ním naprosto takto souhlasím. Ve zprávě se uvádí, že maloobchod je velmi důležitý také pro zajištění pracovních míst. A že je to důležité také z hlediska trvale udržitelných spotřebitelských modelů. Dobře víme, že hospodářská krize ovšem obzvláště dopadá právě na obchod. Ty obraty tam se velice snížily v poslední době. Má to samozřejmě dopad na to, že zanikají pracovní místa v oblasti maloobchodu a projevuje se to také v rámci těch různých řetězců, ale také to dopadá samozřejmě na malé nezávislé obchody. Pan de Jong řekl právem, že město bez obchodu je mrtvým městem. Tady se nejedná o protekcionismus. Nám jde skutečně o to, aby malé a středně velké obchody přežily, abychom jim zajištili přežití a tím také přežití těch rodin, které živí. Několik čísel z mé země u nás se propadl malo obchod o 16% během posledních 33 měsíců. Takže je to opravdu velká krize. Proto je důležité, že existuje takovéto sdělení, ale na druhou stranu bychom se měli zabývat i následujícími otázkami. Jak je dopad hospodářské krize, zejména s ohledem na navýšení daně z přidané hodnoty a přeřazení produktů z jedné kategorie daně do druhé. Dále podmínky mm, v rámci zaměstnávání osob maloobchodu a také zneužívání, ke kterému tam dochází. Mám tím na mysli zejména ženy, pracovnice s nízkou úrovní vzdělání a také ženy přistěhovalkyně. Dalším důležitým tématem jsou i daňové úniky, administrativní překážky také problémy spotřebitelů, zejména se to týká těch nejzranitelnějších. A dále problém distribuce. Často tady dochází k využívání těch zákonů, které jsou poměrně takové nejasné. Takže je třeba eh, všeobecně podpořit obchod, jistě. Rovněž je třeba vytvořit eh, prostředí, které odbourá administrativní překážky. Dalšími tématy jsou například ochrana životního prostředí ve městech a udržení historického dědictví. S uspokojením mohu konstatovat, že tato iniciativa je prvním krokem, ale měli bychom jít ještě dál a být žádostivější. Jde zde například i o nekalé obchodní praktiky, což je jedna z hlavních překážek, před kterými spojíme a kterým čelí malý obchod je třeba zabránit tomu, aby docházelo k zneužívání. Lepší zdanění, sociální senzibilita, to vše je důležité pro podporu produktivity. Ještě jednou děkuji panu zpravodaji za jeho zprávu a předložím podměňovací návrh v tom smyslu, jak jsem se nyní vyjádřil. Děkuji, pan Lekegant. Myslím, že se připojím k ostatní. Chtěl bych poděkovat za angažovanost a za vyváženou zprávu, která je angažovaná. Myslím si, že pan De Jong určitě vystihl ty nejdůležitější aspekty tohoto důležitého témata, tématu. Mm, pokud o situaci malou obchodu, tak i v Dánsku je to tak, že probíhá velká diskuze s mm, stranami odvětví. Řešíme to, jak překonat dopady krize. Mm, například probíhají diskuze o příčinách a situaci a osudu malých obchodů ve městech. A tady se určitě ve výboru shodneme, že je zapotřebí něco udělat. Možná, že eh, se úplně neschodneme na způsobu, na metodách, jak to vyřešit. Já si myslím, že se máme tendenci připojit eh, paní kolegyni, že v tom smyslu, že je třeba si uvědomit, že tou cestou kupředu je otevřena, otevřenost a nikoli v protekcionismus. Ehm, zaznělo tady, že tady nejde o protekcionismus a jsem si jistý, že pan De Jong to tak skutečně myslí. To je podle mě dobrý začátek. Ale musíme najít nějaké řešení v praxi, zjistit, co to znamená v praxi. A skupina Libe se samozřejmě připojí ke všem dobrým návrhům, pokud to nebude představovat protekcionismus nebo zásah ze strany státu. Co můžeme udělat na evropské úrovni? Mám několik připomínek k našim eh, vodítkům, vodítkům v eh, Libe. Jde hlavně o transparentnost, účinnou implementaci a využívání stávající legislativy. Eh, včera proběhlo velmi dobré slyšení na toto téma a zaznělo tam, že existuje celá řada problémů v různých členských státech a můžeme pozorovat tendenci chránit toto odvětví, alespoň do určité míry, a to zrovna moc dobře nefunguje. Řekli to mnozí eh, účastníci samotného odvětví. Provádění, to je také téma k řešení. Určitě předložíme také pozměňovací návrh na toto téma. Eh, za třetí, eh, vytvoření prostředí, které podporuje elektronický obchod, Zaznamenala jsem, že pan zpravodaj zmínil, že elektronický obchod, a jsem rád, že to zaznělo, že nejste proti elektronickému obchodu, ehm, i když nic takového bych ani neočekával, ale přesto je dobré, že jste to řekl, že můžeme spolupracovat s elektronickým obchodem a myslím si, že k tomuto tématu také předložíme pozměňovací návrhy, protože elektronický obchod v konečném důsledku je cestou kupředu. Myslím si, že je zapotřebí si uvědomit, že ty malé obchody a ty sami si budou muset uvědomit, že musí něco udělat, že oni sami musí udělat něco, aby překonali tuto kulturní bariéru, kteří mnozí mají. Já to vím ze svého vlastního sousedství, že pro mnohé lidi to představuje velkou překážku. Pro lidi, kteří jsou v mém věku nebo starší, je pro ně těžké pochopit, eh, že je to doplňující věc, že nemusí zavřít svůj obchod, ale že mohou mít elektronický obchod vedle kamenného obchodu. Opět, nemyslím si, že to je úkolem státu, ale pokud by se nám podařilo společně vytvořit nějaký rámec společně s daným odvětvím, tak to je podle mě nejvíce preferovaná varianta a ten správný eh, způsob. Podíváme-li se na otázku legislativy, tak eh, není pochyb o tom, že eh, maloobchod je velice důležitý pro růst a pro pracovní místa v Evropě, takže musíme vytvořit podmínky, aby e, toto odvětví mohlo dosáhnout svého potenciálu. To znamená, nesmíme vytvářet žádné, žádná omezení, je zapotřebí e, podporovat e, otevřenost, musíme vytvořit rámec, ve kterém může toto odvětví fungovat. Jinak řečeno, je zapotřebí eh, samozřejmě akceptovat určité množství legislativy, ale na druhou stranu musíme zajistit také to, že ta stávající existující legislativa bude eh, prosazována a musí zde být také dopady eh, pro členské státy, kde legislativa není dodržována. Vím, že už několik let jsme požadovali nějaké řešení a myslím, že skutečně zapotřebí opravdu zakročit. Tolik z mé strany. Mám samozřejmě ještě připomínky k některým odstavcům, ale myslím si, že vzhledem k času, který tady máme pro diskuzi, eh, tak není možné, abych zacházel do takovýchto podrobností a proto tedy z mé strany zatím vše. Děkuji. Pan předseda, děkuji. Eh, ano, diskuze bude samozřejmě ještě eh, pokračovat. A paní Prula? Budu stručná, protože čas běží, to je mi naprosto jasné. Chtěla bych ale výslovně poděkovat panu De Jongovi za jeho vyváženou zprávu a to potrhuji vyváženou. Všichni bychom si měli uvědomit, že neexistuje žádná oblast, která je tak sporná jako právě tato během posledních eh, dnů a hodin eh, u sebe v kanceláři či u svých eh, spolupracovníků jsem zaznamenala celou řadu telefonátů, kteří se snažili do toho vnést různé pozměňovací návrhy a na, narušit tu rovnováhu. Mně na té zprávě se líbí, že ta rovnováha je tam zachována a já jsem všem říkala, že nebudu předkládat žádné pozměňovací návrhy, protože tuto, právě tuto rovnováhu považuji za správnou. Ve zprávě se uvádí, Evropský akční plán pro maloobchod je nutné využívat ke užitku všech zúčastněných a to je podle mě důležité to, že všech zúčastněných. A paní byl se v tom se mnou nevím, jestli shodne, dobře víme, že tam máme tedy malou obchod, pak tam máme svazy značkové, malé obchody, velké obchody, dodavatele, tam je tam otázka zemědělců, je tam teda celá řada jednotlivých problémů aktérů a ta zpráva by se ale neměla na ně soustředit a zdůrazňovat je, ale měla by ukázat perspektivu, budoucí perspektivu tohoto, této oblasti ve světle velké hospodářské krize, kterou procházíme a myslím si, že panu De Jongovi se to velice dobře podařilo a výslovně mu za to děkuji. A ještě malé upozornění, možná je to pro mnohé problémem, že v bodě 9 a pravděpodobně zejména tedy v bodě 9 se zmiňuje právo měst a lokálních úřadů v tom smyslu, že smí určitým způsobem plánovat. A já si myslím, že toto je zásadní, protože v minulosti jsme se poučili z toho, že pokud se v této oblasti vůbec neplánuje, tak nám spustnou celá centra měst jsem velice pozorně naslouchala panu De Jongovi a naprosto s ním souhlasím, je to pravda. Musíme mít dobré propojení malých a velkých obchodů, pouze to funguje. Pokud budou existovat pouze nákupní centra, eh, tak nám tedy spustnou centra a naopak, eh, pokud bychom měli se soustředit jenom na malý obchod, tak nám spustnou eh, kupní centra. Takže potřebujeme dobré plánování. Ehm, pan předseda, dovolte mi, abych já doplnil také stručně kolik slov jako aktivní eh, stínový zpravodaj. Já jsem velice pečlivě toto téma sledoval a chtěl bych rád všem poděkovat eh, za to, že zlepšujete eh, naše pověst a to nejenom v otázkách, které se týkají potravin, ale také jiných. A myslím si, že, jsme, že se zasloužíme kredit v tomto výboru za práci, kterou tady odvádíme. A děkuji za to, že jste nadšení Ehm, panu zpravodaji, myslím si, že jste vypracoval eh, jako tradičně skvěle vyváženou zprávu a už tady zaznělo, tak samozřejmě eh, je tady také to omezení počtu slov, ale ehm, můžeme tím připomínkami přidat ještě něco dalšího a vylepšit to. Za prvé, ehm, obchod se zbožím a jeho fungování. Ti, kteří jste se dívali na eh, tabulku s podmínkami, tak eh, víte, že rozdíly v cenách i v případě poměrně základních, eh, základních zboží, tak je v Evropě poměrně velký, což znamená, že trh nefunguje pro spotřebitele tak dobře, jak by měl, nebo pro dodavatelský řetězec jako takový. A myslím že to je zajímavý důkaz, který se takto objevil. A na neformálním obědu, který jsme měli včera, Denis tam byl přítomen, tak eh, tam někteří eh, malobchodníci navrhli, aby byly uplatněny, byla uplatněna územní omezení týkající se některých produktů a já si myslím, že se to zaslouží pozornost, protože panují na různých trzích eh, podstatné rozdíly v cenách. A v kolegové z východní Evropy navrhli, Eh, řešení týkajících se eh, kvality, protože říkají, že přestože jde například o stejnou značku, tak v různých zemích má daný produkt různou kvalitu. A myslím si, že i to téma se zaslouží pozornost a obě otázky bychom měli zmínit. Takže ještě k tomu v té předchozí otázce někdy dochází k tomu, že velkou obchodníci omezují malou obchodníci. Pak eh, inspekce, dohled nad trhem, eh, tak eh, týká se to také dodavatelů, politiky pro spotřebitele a tak dále. Myslím si, že tady můžeme rozšířit naše kompetence a můžeme, můžeme předložit také pozměňovací návrhy v této oblasti. A Poté bych také doporučil, ale chtěl bych pochválit za to, že poprvé tady máme pozměňovací návrh, který se týká franchisingu což je důležitý mechanismus pro mnohé podnikatele. Je to jejich možnost, jak zřídit podnik. Je to poměrně rozšířený postup a myslím si, že v případě, že se používá dobře, tak je to dobrý přínos k ekonomické aktivitě. My jste uvedli některé aspekty, které se týkají konkurence, a dohod, na které je možná zapotřebí se ještě podívat a myslím si, že eh, budeme mít také připomínky k tomuto. Ale chtěl bych pochválit to, že se tady objevuje toto téma. Uvidíme, eh, zda se nám podařilo už mít správné změní. V případě obou témat navrhuji také eh, určité, určitá řešení, budu mít pozměňovací návrhy. A pak ještě otázka elektronického obchodu. Pokud jde o obchod, tak si myslím, že pro malobchod jako celek jsou zásadní inovace. A my chceme zajistit, aby základní rámec fungoval, tak abychom měli živý, rozkvětající eh, sektor, který eh, bude konkurenceschopný. A měli bychom usnadnit vstup nových subjektů, nových lidí na trh pokud je o eh, Řecko, tu misi, kterou jsme tam měli minulý týden, tak tam bylo zajímavé, že jsme se setkali s odbory, budeme k tomu mít zprávu, kterou zveřejníme tento týden a oni řekli, že jeden z problémů v řecké ekonomice je nedostatek eh, konkurence v některých odvětvích. A eh, někdy nebylo možné vstoupit volně na daný trh. A pan Hacidaker řekl, že bude řešit tuto situaci a apeloval na OECD, aby mu pomohli to řešit, aby se zabývali některými odvětvami, odvětvími. A myslím, že to souvisí také s připomínkami k dobrému trhu, které jsem měl v předchozí fázi. Nemělo by docházet k opatřením nebo činnostem, které mohou odrazovat od vstupu na trh. Možná, že bychom mohli pozvat také zástupce komise eh, z generální ředitelství pro eh, podnikání, aby se vyjádřili k tomuto tématu. Je mi jasné, že už trochu přetahujeme čas, ale eh, myslím si, že si to můžeme dovolit. Mám tady ještě tři zájemce o slovo. Prosím vás přesto, abyste byli struční. Budete mít možnost předložit ještě pozměňovací návrhy a bude prostor pro další diskuzi paní Styler, paní Abela a pan Panzeri. Ještě někdo další? Máte poslední šanci se přihlásit a nyní paní Styler. Děkuji. Děkuji. Děkuji rovněž zpravodaji. Opravdu vítám váš přístup k problematice. Ano, je potřeba podporovat místní iniciativy a vy už tradičně podporujete právo místních orgánů samozpráv podpořit ty drobné malé obchodníky, inovativní programy. Například v Dumferlineu v mém městě se dává možnost malým podnikatelům soutěžit na trhu a rovněž i mezi sebou a výherce pak dostane finanční prostředky, aby podpořil svoje podnikání. Takže to jsou takové obchody, obchůdky, nápady, musíme jim dát šanci. Nevím, zda bychom nemohli dokonce na evropské úrovni vyhlásit takovou soutěž, kde se lidé podívají, v čem by chtěli podnikat, co je originální, e, o co se mohou podělit s ostatními a možná i komise by se toho mohla ujmout že by například mohla vzniknout taková akční skupina. Už vím, že vlastně má něco vzniknout v prosinci, ale můžeme se těmi nápady mezi sebou um, obohatit. Rovněž se chci zeptat, zda bychom neměli mít nezávislého ombudsmana, který by se bude zabývat nekalými obchodními eh, praktikami. Už to zaznělo v minulosti, chci se na to znovu připtat pak ta akční skupina pro malou obchod. Možná by nám komise mohla sdělit, eh, jak aktuální situace vypadá, kdo tam bude členem a tak dále. Takže děkuji, pane předsedo, děkuji zpravodaji a už se budu těšit na to, jak se bude ta zpráva vyvíjet. Děkuji, paní Abejla. Grazie, Sur President. Um, fil-fat kważi f'kull intervent li sar uh, sissa kolla referenza. Doposud Ano, to, co zde zaznělo, je tedy velice oprávněné. Je to opravdu dobrý nápad. I ten akční plán rozhodně bude stát za to, abychom ho dále prosazovali. Ale je tam něco, co mi tam schází, totiž otázka velkých obchodníků. Přejdu na angličtinu, nevím, zda. E, sice si máme malčské tlumočení, ale Ráda bych pokračovala v angličtině. Komise se snaží ke všemu přistupovat jako k omezením, jako by se někomu bránilo v obchodování online, ale ona se vlastně neuhodila hřebík na hlavičku protože to odporuje principu jednotného trhu a často je to diskriminující eh, periferní, eh, vůči periferním oblastem jako Maltě, která často je z toho všeho vynechána. Když tam přijel pan komisář Mimica, nebo spíše když jsme si ho vyslechli na našem výboru, na půdě našeho výboru, tak já jsem na to upozornila. On slíbil, že se na to podívá a že udělá, co je potřeba takže ta otázka velkých eh, obchodníků musí být vyřešena. Já si přeji a doufám, že i u těch velkých obchodníků se to ještě bude probírat. Děkuji, ano. Když hovoříte o zeměpisné diskriminaci, ano, to je pádný argument a to se objevilo i na naší pravní, eh, pracovní skupině obchodování, elektronického obchodování a tam byly prezentace, ty jsou i k dispozici na webových stránkách. Máme už tedy k tomu konkrétní informace a pan Panceli nakonec. To solo. No. Děkuji, pane předsedo, jenom minutu. Z toho, co tady zaznělo, mám pocit, že pan zpravodaj odvedl skvělou práci. Souhlasím s mnoha připomínkami, které tady zazněly, nicméně si myslím, že e, to téma se nemůže omezit pouze na ekonomické aspekty, na rovnováhu mezi malou obchodem a velkou obchodem ale jde také o záchranu pracovních míst v tomto odvětví. Já mám dvě mm, připomínky nebo dva návrhy, pokud dovolíte panu zpravodajovi a myslím si, že bylo vhodnější přijmout i obecnější přístup, zejména se zaměřit na sociální aspekt, eh, který může eh, mal obchod ve společnosti, jako je Evropa, hrát. Máme zde demografický proces, který vede k tomu, že populace stárne, takže je zapotřebí, aby eh, služby byly co nejblíže občanům, a to zejména ve velkých městech. Týká se tedy, jak jsem řekl, zejména velkých urbanistických center, kde eh, malobchod velmi trpí, ale přesto eh, představuje klíčový prvek pro fungování společnosti. A možná, že z tohoto hlediska by bylo vhodné, kdyby se ve zprávě objevil apel na na samozprávy, aby se skutečně zaměřili na malou obchod. Jinak řečeno, je třeba najít nějaké formy eh, pobídek, eh, které zajistí, že tyto dva důležité segmenty evropského společenského života budou fungovat. Děkuji. Výborně, děkuji vám. Máme tady paní Revente za komisi. Nemám eh, pro vás přes, přes příliš času, paní Rebende, ale rozhodně bychom si od vás rádi vyslechli takový obrys toho, jak chcete zareagovat. Určitě pak budeme ještě vést další dialog, ale na závěr bych rozhodně si rád vás vyslechal. Děkuji, pane předsedo. Vyjádřím se k tomu stručně. Děkuji zpravodaji za skvělou zprávu. Rozhodně odpovídá uvažování komise a přístupu komise k této důležité problematice, k důležitému odvětví. Všichni si uvědomujeme, že nikoli pouze z pohledu hospodářství, ale rovněž z pohledu zaměstnanosti a podpory malých středních podniků. Právě tam jich je velice mnoho, takže tady právě takový podrobný akční plán je rozhodně na místě. Ráda bych se zmínila o několika bodech, které rovněž snad eh, budou projednávány na skupině na nejvyšší úrovni. Elektronické obchodování. Z toho, co jsem si vyslechla, ono nakonec eh, Tady neexistuje žádný větší rozpor. Všichni se shodujeme v tom, že to přijde dříve či později a musíme inovovat a musíme se té situaci nějak začít přizpůsobovat. A jedním z aspektů akčního plánu by mělo být, zda tam máme platformu pro inovativní obchodní modely. Komise rovněž bere v úvahu potřebu zohlednit potřeby malých středních podniků v té oblasti, jak víte Měli jsme i separátní akční plán týkající elektronického obchodování a implementační zprávu. A pak ještě zazněla to, že máme eh, měsíc eh, jednotného trhu a tam rovněž elektronické obchodování by mělo mít své místo, takže eh, to je jedním z témat, kde se snažíme najít partnery do diskuse, jak tady pan předseda zmínil. Další věc, jen si to najdu ve svých poznámkách. Ty nekalé obchodní praktiky. Tady bych pouze ráda řekla, že komise rozhodně je pro dobrovolnou iniciativu zainteresovaných stran v té oblasti, ale zároveň sami se účastníme Eh, toho, co se tam děje, protože si uvědomujeme, že je to rozhodně už něco, s čím se musí něco dělat. Podporujeme tedy jejich snahy a doufám, že je jasné, že zainteresované strany uh, mají toho hodně, co musí vykonat a nesmíme podceňovat jejich snahy. To, aby ten dobrovolný kodex opravdu byl přijat a byl akceptován. My to podporujeme. Na druhé straně proběhly i konzultace k zelené knize týkající se nekalých obchodních praktik a výsledkem těch konzultací je zcela jasné poselství. A to už i pan De Jong rovněž zmínil. Otázka, zda se to podaří vše prosadit tady rozhodně je něco, s čím se musíme poprat. My se velice bedlivě nyní zabýváme dopadovou studií vůči um, té zelené knize a snažíme se zohlednit i ty studie, které už máme, případně zadáme a komise dospěje k názoru, zda je třeba zasáhnout na celou unijní, na komunitární úrovni právě v tom aspektu toho prosazování, vynucování těch přijatých opatření. Jinak už vlastně k tomu, co pan De Jong řekl, nemám příliš, co bych dodala. Jedna um, záležitost. Prodej pod úrovní nákladu. Tady pouze podotnu, že se jedná o velice složitou záležitost, protože mnoho zemí už se poučilo, že tím, že se snažíme to nějak právně upravit, naopak vede k novým typům nějaké tržní deformace a dokonce i k chování, které může být dokonce ještě horší než prodej pod cenou nákladů pod úrovní nákladu. Takže například v doporučeních pro konkrétní země zaznělo, že zákaz prodeje eh, pod eh, cenou eh, nákladu vede k určitým tržním neduhům, deformacím a je třeba si s nimi rovněž poradit. Takže tady jenom chci na to upozornit, že se to musí velice opatrně pojednávat, protože tam ty důsledky mohou být ještě horší. Franšízy. To zde zaznělo několikrát, ale myslím si, že si musíme nejdříve vyjasnit ještě jednoznačněji, oč se vlastně jedná oč nám přesně běží. Ne vždy v té oblasti bylo jasné toto téma. Rovněž jsme byli vyzváni, abychom se zabývali otázkou omezení, těch zeměpisných omezení vůči dodavatelům například nebo prodeji. Ano, ten problém existuje máme cenové rozdíly, které například dodavatel se snaží uplatňovat v různých zemích. A někdy jsou ty důvody legitimní. Jindy za určitých okolností se to úplně zdůvodnit nedá a tím už se i zelená kniha zabývala, komise to analyzuje. Rozhodně je to jedna z našich priorit se na to podívat. Ani to však není až tak snadné vyřešit. Není to černobílá situace, takže to řešení rovněž nebude jednoduché. To je vlastně z mé strany vše. Pane předsedo, jenom eh, k té skupině na vysoké úrovni týkající se malou obchodu. Tam je důležité prokázat, že akční plán není jenom taková jednorázovka, která se pouze provede a pak už se ten význam malou obchodu bude snižovat nebo bude přehlížen. Ne, my chceme monitorovat pokrok v té oblasti a zároveň se dívat už i dál do budoucna, co nám hrozí, jaké tam budou výzvy a já beru v úvahu vše, co jsme uslyšeli například ohledně dopadu krize na malé střední podniky. Složení zatím té skupiny, k tomu nemohu říci nic, protože zatím ještě ta skupina navznikla. Ehm, máme ale mnoho přihlášek ze strany nejrůznějších zainteresovaných stran. Doufám, že vám brzy budeme schopni sdělit více v nejbližší budoucnosti. Děkuji, pane předsedo, za toto zhrnutí. Děkuji, říká předseda. Mě mi líto, že eh, jsme trochu přetáhli, ale myslím si, že to byla důležitá diskuse, ale všichni už jsme netrpěliví, eh, chceme hlasovat, Denisi, eh, chci využi- chceš využít svého práva? Ne, děkuji ti velice, Denis de Jong se vzdal závěrečných poznámek, ale ještě abyste věděli, jak to vypadá. Příští týden 10. září je lhůta pro podávání pozměnci návrhu. Důvod, protože už to máte v rukou od července. 25. 26. září zvážíme ty pozměňující návrhy, kompromisy 17. a pak budeme hlasovat v listopadu. Rovněž bude zpráva Davida Kazy z Malty. Takže paní Abejla možná i s ním může s ním prohovořit eh, určité záležitosti. Tam to bude 17. října, tam přispěje Empol. Takže doufám, že máte všichni hlasovací kartičky a přecházíme k hlasování. První se týká soudného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2014, všechny oddíly. Zpravodaje mm, je, e, paní Galpelt. Chcete k tomu něco říci? No. Nikoliv? Dobře. Sekretariát navrhuje abychom si ověřili, že paní zpravodajka souhlasí eh, s tím, že podle seznamu bychom nejdříve hlasovali o rozpočtových linkách a poté o usnesení. Proto vás prosím, abyste si nejdříve našli stránku 4 v hlasovacím seznamu, to znamená rozpočtové linky. Potřebujeme hlasovat samostatně? Eh, to je dotaz na jednotlivé skupiny. Paní Styler za socialisty. Můžeme probrat všechny rozpočtové linky společně? Nikdo není proti, takže to bereme všechno najednou. Takže kdo je pro, proti? Zdrželi se? Jednoznačně přijato. Děkuji. Teď se vrátíme k usnesení. Začnu eh, pozměňovací návrh číslo 1, paní Kamen pro, proti, eh, zamítnuto, dvojka, pan Schmidt pro, proti, přijato, trojka, pro, proti, zamítnuto, pozměňovací návrh číslo 4 pro, proti, eh, přijato, pětka pro, proti, zamítnuto, šestka pro, proti, přijato. Eh, pozměňovací návrh sedmička neodpadá, eh, takže hlasujeme. Ještě jednou, sedmička, kdo je pro? Proti? Raději si ověříme výsledek ještě jednou. Hlasujeme elektronicky, zahajuji hlasování, je to pozměňovací návrh číslo 7, pan Schmidt, 28 lidí hlasovalo, jeden se držel, 28 pro 15, pardon, 28, 15 pro, 12 proti. Osmička a zamítnutá devítka pro proti, přijato desítka pro proti, zamítnuto jedenáctka pro proti, zamítnuto a pozměňovací návrh dvanáct je stažen a pozměňovací návrh třináct pro proti, zamítnuto. Ne, Pan předseda se opravuje. Přijato, ale raději to ověříme elektronickým hlasováním. Hlasujeme o pozměňovacím návrh číslo 13. Hlasování ukončeno. 29 eh, hlasující, 16 pro, 13 proti. Takže přijato 14 pro, proti, zamítnuto 15. Kdo je pro? Proti, přijato. Pozměňovací návrh 16 pro, proti, zamítnuto 17 pro, proti, přijato. 18 pro, proti, zamítnuto. 19 kdo je pro, proti, zamítnuto. Nyní hlasujeme o celém stanovisku. Hlasování zahájeno. Hlasujících je 29. Hlasování ukončeno. Takže přijato 25 pro, 2 proti, jeden se zdržel. Děkuji. Paní navrhovatelce, paní Pelc. A teďka přejdeme k formálnímu přijetí tří důležitých zpráv o zadávání veřejných zakázek. Vím, že jsme to velmi bedlivě sledovali. Znáte eh, texty, víte, že se texty dokončily ještě před letní přestávkou, ale potřebovali jsme trochu času, abychom je úplně finalizovali. Eh, Došlo tam k nějakým podrobným změnám a myslím si, že celkově ten výsledek eh, uspokojivý. Předám slovo zpravodajům, případně také stínovým, pokud si přejí se k tomu vyjádřit, ale zejména zpravodaji, nejdříve panu Markovi Parabelovi. Jde tady o dvoje hlasování. Eh, o dvou směrnicích. Děkuji, pane předsedo. Hlasování bude krátké. Prosinci a v lednu bylo velmi dlouhé, ale podařilo se nám dosáhnout kompromisu u všech tří zpráv. Tedy i u té pana Živána. Budu hovořit stručně, ještě na plénu budu mít příležitost to rozvést detailněji a prosím svou frakci, aby mi poskytli o několik minut řečnické doby navíc. V plénu budu například hovořit i o sociálních kritériích a zmíním i některé další oblasti. Týká se to těch normálních nízkých cen dále toho, když nejsou dodržována pravidla, v tom případě je třeba, aby existovaly sankce. V oblasti sociálních služeb si myslím, jsme dosáhli pokroku, o tom budu hovořit. Byl tam jeden článek, který byl velmi kompromisní, nyní již v textu obsažen není. Zde musíme mít velmi bdělí. Je to sice v kompetenci členských států, ale my musíme být velmi pozorní, co se týče převádění směrnice do národního práva. I zde existuje totiž jistá flexibilita u sociálních služeb. Já to vše potom na plénu velice přesně vysvětlím. Ale pane předsedo, chci podotknout jednu věc. Při této práci, která byla velice zdlouhavá, děkuji eh, stínovým zpravodajům Frankovi Engelovi, panu Kreutzmanovi, paní Rühle, panu De Jongovi, a zapomněl jsem na vás. A nebojte se, pane předsedo, na vás nezapomenu, neboť vy jste předsedou výboru IMKO. I vám bych rád poděkoval, neboť jsem se doslechl, že jste se rozhodl, že po tomto legislativním období odejdete do důchodu. Já bych vám chtěl skutečně poděkovat za způsob, jakým jste vedl diskuze i diskuse s radou. Nevždy jsme byli stejného názoru, ale chci vám skutečně velice poděkovat za váš postup, za to, jak jste připravoval schůze, eh, i na, jak jste to připravoval v rámci schůzky stínových zpravodajů, když jsme si dohodovali svůj postup, dříve než jsme tedy začali vyjednávat s radou. Děkuji tedy všem. Nyní jsme, myslím, vyslali jako parlament jasná znamení, u některých věcí jsme museli ustoupit radě, ale v zásadě jsme dosáhli mnohého a to právě proto, protože v rámci parlamentu jsme měli velice dobrou přípravu. Děkuji rovněž komisi. Ona předložila tento návrh, který byl velice dobrý. My jsme tam některé aspekty ještě vylepšili. Bylo důležité se jasně vymezit, neboť nesmíme zapomínat, že toto jsou velmi důležité zprávy, protože veřejné statky jsou z 99% produkty vnitřního trhu a proto je ta zpráva tak důležitá, protože je třeba veřejné prostředky investovat co možná nejlépe. Celkově se nám podařilo odvést dobrou práci, nedokázali jsme samozřejmě vytvořit sedmý div světa, ale myslím si, že jsme vyslali dobrý a jasný signál hospodářským subjektům a veřejným orgánům, které zakázky zadávají. Rovněž děkuji všem svým spolupracovníkům, asistentům, například Alicia Gentoni, Belmi se na tom zasloužila, na tomto tématu, Santina Bertolusi, velmi dobrá práce Berna z její strany. Tady děkuji, děkuji spolupracovníkům. I vaši spolupracovníci, pane předsedo, odvedli výbornou práci. My jsme tam měli méně personálu než Evropská komise a přesto jsme dokázali vyslat jasný signál. Možná jsem byl poněkud obšírný, ale myslím si, že po roce a půl práce bylo skutečně nutné na to vše poukázat. My jsme s tím strávili tisíce hodin, nevím kolik tun papíru na to padlo a skutečně chci všem srdečně poděkovat za dobrou spolupráci. Já také děkuji. Bylo to potěšení s vámi pracovat i pro mne. A určitě nebudu nikdy stát před větší výzvou, než bylo zadávání veřejných zakázek. A já poprosím ještě Filipa Žovaná, aby se vyjádřil a poté budeme hlasovat. Pokud je o koncese, tak eh, to je také velký úkol. Možná, že tedy nejdříve dám slovo vám, abyste nám představil vaši zprávu a poté budeme hlasovat eh, o obou zprávách postupně. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych chtěl říci našim kolegům zpravodajům, že jsme samozřejmě nevytvořili sedmý ani osmý div světa, ale byla to skutečně důležitá práce a vytvořili jsme něco trvalého. Nyní ke směrnici. Co jsme dokázali? Vytvořili jsme první evropské právo, které se týká uzavírání koncesních smluv v rámci služeb. Dosud jsme se drželi práva, které platilo pro veřejné zakázky a nyní máme zvláštní právní úpravu. A myslím si, že to můžeme uvítat. Doufám, že s ohledem na těch posledních deset let, že je budeme moci tedy uzavřít, neboť my jako zástupci evropských občanů a veškerých orgánů a veřejných subjektů které musí uzavírat koncese. My jsme záviseli na rozhodnutí soudu, který musel vykládat právo. A nyní to, to již není nutné, máme právní jistotu, tady nebudu uvádět veškeré ty články, ale Marku, řekli si to velice dobře, ta práce byla velice obtížná, zdlouhavá, padly na to tuny papíru, vynaložili jsme tisíce pracovních hodin, nyní máme vyvážený text, před rokem a půl jsme od sebe byli ještě velice vzdáleni u těch koncesí a nyní se nám podařilo nalézt politickou dohodu, globální dohodu a doufám, že je to něco, s čím se bude moci každý identifikovat. Nedošli jsme až do úplného konce, ale byla to velmi důležitá práce a děkuji všem, kteří se podíleli na té práci, na těch koncesích. Děkuji rovněž stínovým zpravodajům, které bych také rád jmenoval jménem pan Cény Dizan, paní Rüle a pan kolega Engel. Děkuji také Evropské unii, týmu pana Barnieho, pana komisaře. Jeho tým byl velmi aktivní, nebylo to vždy jednoduché. Děkuji všem spolupracovníkům, také svým, kteří mě velice aktivně podporovali a děkuji také technickému týmu EPP. Pane předsedo, Věnovali jsme tomu obrovské množství práce. Nebylo to práce, kterou jsme vynaložili zbytečně. Sice jsme nedosáhli všeho, ale myslím si, že bychom toho neměli litovat. Dokázali jsme učinit první kroky směrem k dořešení komplexního úkolu. Práce před námi ještě je, ale to je otázka budoucna. Děkuji, já bych rád také přivítala komisi. Vidím tady zástupce komise, takže ještě jednou díky komise a teď už přistoupíme k hlasování. Půjde o trojí hlasování a provedeme ho elektronicky. Nejdříve hlasujeme o textu, o klasické směrnici. Hlasování tímto zahajuji. Ano, jak jsem řekl, hlasujeme elektronicky. Ještě jednou hlasování tedy je zahájeno. Hlasování uzavřeno. 29 hlasující, 27 pro, 1 proti, 1 se zdržel. E, nyní o službách. Hlasování zahájeno, směrnice o službách. Hlasování ukončeno. E, také přijato a nyní o, uzavírání koncesních smluv. Hlasování zahájeno. Končeno. 26 pro, 2 proti, 1 se zdržel. Všem děkuji. Už jste slyšeli, že jsme poděkovali eh, i členům výboru, je tedy Alexandra, Julie a také Clementine. Eh, která už eh, v červnu nás opustila a teď je tady mezi námi opět. A všem bych chtěl poděkovat a myslím, že bychom měli zatleskat za jejich práci. Ještě jednou tedy děkuji. Až se toto téma dostane na plenární zasedání, tak eh, vám dáme vědět. Chceme, aby se to dostalo do plenární zasedání co nejdříve a naším hlavním úkolem bude eh, implementace. Je mi jasné, že se i do tohoto zapojíte značením. Tímto můžeme přejít k dalšímu bodu pořadu jednání. Eh, paní Rojtová tady Rojtová tady není. Eh, Paní Lutová, chcete něco doplnit? Já jsem eh, už doplnil eh, a stručně informoval eh, o tomto tématu, když jste tady nebyla. Chcete něco doplnit? Já se domnívám, že to neustále prodlužování a odkládání schválení takhle důležité směrnice, která má uvést na trh výrobky podle nových pravidel, které jsme de facto přijali už v roce 2006, že je špatně a že e, pokud nedojde v nějaké blízké budoucnosti k e, jasnému stanovisku e, ze strany Rady, jak dál postupovat a komise, tak bych si přála, kdybychom to projednali na uzavřeném zasedání v rámci koordinátorů s předsednictvem a poradili si, jak dál postupovat. Mám určitý návrh, ale zatím ještě s ním čekám. Děkuji. There are some... Máme eh, tady eh, revizované texty, ale členské státy eh, byli proti některým formulacím, takže chceme se k tomu vrátit v rámci výboru, když se to vyjasní. Máte pravdu, že situace opravdu není uspokojivá. Další část hlasování chci vyzvat výbor, aby přijal ústní otázku, otázku k ústnímu zodpovězení, kterou jsme sestavili po diskusi s koordinátory a která vlastně navazuje na předchozí aktivitu výboru týkající se jak jednotného trhu, tak hospodářské, um, evropské hospodářského prostoru ve Švýcarsku. Text byl vyjednán mezi politickými frakcemi. Nevím, zda pane Šváb byste to chtěl, byste to uvést. Nebo někdo to chce okomentovat? Ne, takže všichni jsou spokojeni. Kdo je pro eh, přijetí znění této otázky? Ehm, pro jistotu to uděláme elektronicky. Zahajuji hlasování o textu této otázky k ústnímu zodpovězení. Uzavírám hlasování. Přijata pouze jeden hlas proti, takže výborně to půjde na plenárku a pak se budete sami moci účastnit diskuse rozpravy o k tomuto tématu. Přecházíme ke zprávě, spíše stanovisku pana Koferaty týkajícího se um, automobilu 2020. Takže tady byla celá řada kompromisních uh, návrhu. Nevím, zda paní Styler se ujme jeho úlohy, když tady není, anebo přejdeme rovnou k hlasování. Výborně. Takže zpráva ty kompromis je proti, eh, jasně eh, prochází. Odpadá 3 a 4, pětka pro, proti, eh, jasně schváleno. Kompromis 2 pro, proti, přijat. Nyní ústní pozměňující návrh k osmému pozměňovacímu návrhu pana Borisova. Máte ho na seznamu. Požadována zpravodajem. Kdo je pro? Osm pozměna. pro, proti, schváleno. Kompromis 3 pro, proti, schváleno. Kompromis 4, kde je pro, proti, schválen 5 pro, proti, schválen 6 pro, proti, Schváleno. si návrh 19 pro, proti, zamítnout. 20 eh, zpravodaje pro. Tady asi to ověříme elektronicky. Ne? Kdo je pro dvacítku? Proti? Schváleno. Kompromis 7. Kdo je pro? Proti? Schválen. 25. Kdo je pro? Proti? Schváleno. Kompromis 8 pro? Proti? Schváleno. 27 pro? Proti? Zamítnut. 30 pro? Proti? Rovněž zamítnuto. Kompromis číslo 9 tam je oddělené hlasování, které požaduje moje skupina. Začínáme tedy kompromisem s výjimkou slov including a legislative act, včetně legislativního aktu. Kde pro? Proti? Schváleno. A nyní druhá část. Hlasujeme o formulaci including a legislative act. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Chcete to uvěřit? Ne. Bylo to jasné. 35. Pro, proti, schváleno. 36, paní Vestval, kdo je pro, proti, to si raději ověříme. Hlasujeme o 36. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnuto jedním hlasem. 15 ke 14. Kompromis 10. Kdo je pro? Proti? Schválen. Kompromis 11. Kdo je pro? Proti? Schválen. Pozměňovací návrh 42. Kdo je pro? 42. Eh, 42. Eh, Kdo je pro? Proti. Schváleno. Kompromis 12. Kdo je pro? Proti? Schválen. 45. Kdo je pro? Proti? Schválen. 46. Pro? Proti? Schválen. 47. Pro? Proti? Schválen. 48. Pro? Proti? Schválen. 49 pro, proti, to si myslím je přece jenom třeba ověřit. Zahajuji hlasování tu, o té 49. Asi zamítnuta, ale velice to bude těsné. Aha. Vy si myslíte, že to bylo schváleno? Dobrá, tak uvidíme. Přece jen to bylo schváleno 16 hlasy k 12 proti. 50 eh, pro, proti, schválen. 51 pro, proti, O 51 si ještě zahlasujeme elektronicky. Uzavírám hlasování schválen jedním hlasem navíc. A 52, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. A nyní um, právní je jednička pana Koferaty, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? To si ověříme. Pozměňovací návrh 1. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. Dvojka, kdo je pro? Proti? Jasně, schválena. Nyní hlasujeme o celém návrhu stanoviska. Zahajuji hlasování. Ještě někdo? Někteří z vás nehlasujete, protože tady nemáme všechny ještě hlasy. Tak, schváleno 26, jeden se zdržen, jeden proti. A přecházíme ke zprávě pana Švába týkající se evropského semestru pro koordinaci evropských politik. Pane Švábe, pane předsedo, chci se zmínit o jedné záležitosti v té souvislosti. Kdy tedy hlasujeme o tom stanovisku, tak musíme všem připomenout, že tento výbor pod mým vedením, ale díky eh, sdělení pana komisaře Barniera, začal se aktivněji účastnit práce u evropského semestru. A nevím, zda je to pravda, chci si to u vás potvrdit, že konference předsedů ve své moudrosti se rozhodla těmto aktivitám učinit přítrž Nevím, zda opravdu je to pravda a zda můžeme něco udělat proti, protože tam šlo o velice konstruktivní iniciativu, která prosazuje jednotný trh. Předseda, se mnou konference předsedů o této záležitosti nehovořila. Konference předsedů nikdy bezprostředně nekomunikuje s předsedy výboru. To tady chci říct, aby bylo všem jasno. Oni si dělají, co chtějí, oni si sami stanovují své zákony a pravidla. Takže vám mohu pouze jako členům různých politických frakcí, zejména těm členům té největší frakce, něco říct. Totiž, pokud chcete, aby konference předsedů podpořila něco, čím se tady zabýváme, tak se musíte obrátit přímo na vaše předsedy. Já to zkusím taky, ale um, nejsem členem uh, um, ani jedné z těch učujících skupin. Někdy s těmi uh, trošičku vyškrábávajícímu ty boky té misky eh, liberály, eh, stejně jako my se někdy dostaneme k nějakému tomu soustu či soustičku, ale bohužel bylo by asi prospěšnější, kdybyste právě vy um, svým uh, kolegům koordinátorům o tom něco napsali a i já. Uh, pokud mi dáte mandát, napíšu konferenci předsedů. Uh, spochybním to, zda to rozhodnutí bylo správné, ale zda na základě mého dopisu by zvrátili své rozhodnutí, to nevím. Eh, protože oni eh, někdy mají možná pocit, že my eh, jsme příliš angažovaní v tom, abychom se zasazovali ten společný trh. Dobrá. Pokud vaše zpráva dostane přesvědčivou většinu, tak mi to pomůže v mé kampani. Pozměňující návrh jednak kde pro. Proti. Schválen. Kompromis dvě. Omlouvá se, protože jednička kompromis. Pro, proti, schválena. Čtyřka. Oddělené hlasování. Pan Koferaty to předložil. První část, to je pro. Proti, schváleno. Druhá část. Pro. Tady si myslím, že to musíme elektronicky. Druhá část toho pozměňovacího návrhu 4. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. Pozměňující návrh 5. Kdo je pro? Proti? Schválen. Kompromis číslo 3. Kdo je pro? Proti? Schválen. Pozměňující návrh 7. Kdo je pro? Proti? Schválen. Pozměňující návrh 8. Kdo je pro? Tady si to raději ověříme elektronicky. Uzavírám hlasování do Devítka. Tady se to týká jenom eh, určitých jazykových verzí. Schválena. Kompromis 2 pro, proti, schválen. Kompromis 12 D pro, proti, schválen. Hlasujeme nyní o celkovém znění toho, této zprávy. Ne, je to stanovisko, je to usnesení, opravuje se pan předseda. Uzavírám hlasování. Schváleno, eh, hlasovalo 25 pro, 3 proti, 1 se zdržel. Takže děkuji všem. Čekám tedy na vaše podání, co mám napsat konferenci předsedů a budeme se o tom bavit na dalším zasedání koordinátorů. Ještě pan Schmidt, ať srdečně pozdravuje svému vůdci a doufám, že neznetvoříte to, co já jsem tady něco řekl o konferenci předsedu, že jsem vůbec něco říkal o tomto důležitém orgánu. Chceš si něco zase udělat? Um, Teď jde o přijímání pozměňovacích zpráv bez toho, aniž bychom vypracovali formální zprávu. Jde o společné úsilí všech politických skupin. A proto přikročíme již k hlasování. Začneme odstavcem 1, kde je pro, pro přijato, dvojka, druhý odstavec pro, proti, eh, přijato, odstavec 3 pro, odstavec 3 bude pro. Ne, není to odstavec, to pozměňovací návrh 3, pardon. Opravuje se pan předseda. Bude pro, proti. Myslím si, že jsme to zamítli, ale raději to ověříme elektronicky. Pozměňovací návrh 3, hlasování uzavřeno. Je to 14 k 14, takže zamítnuto. Pozměňovací návrh 4, jde pro. Ještě jednou to zkusíme opět elektronicky. Pozměňovací návrh 4, eh, zahajuji hlasování. Hlasování ukončeno. 15 k 13 přijato. Pozměňovací návrh 5, pro. EPP jste pro nebo proti? Proti, dobře. A vy jste pro. <laughs> Mám v tom trochu zmatek, proto to provedeme elektronicky. Pozměňovací návrh číslo 5, hlasování zahájeno. Hlasování ukončeno, přijato. Pozměňovací návrh 6, kde je pro, proti, přijato. Pozměňovací návrh 7, kde je pro, proti, přijato. Osmička pro, proti přijato, pozměňovací návrh 9 pro, proti přijato, pozměňovací návrh 10 pro, proti přijato, pozměňovací návrh, respektive mohu probrat vše najednou, ten zbytek 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 a 18. Tyto pozměňovací návrhy, kdo je pro? Proti? Takže všechny jsou přijaty. Předáme je eh, výboru Ekon, nebudeme muset zprávu přijímat samostatně a pan Šváb. Vy jste členem tohoto výboru, stejně jako pan Schmidt. Teď mě ani jeden neposlouchá. Pane Šmite, prosím vás, abyste spolupracoval s panem Švábem, aby tyto pozměňovací návrhy byly zapracovány do eh, konečné zprávy. Já vás samozřejmě podporuji. A teď přejdeme k mé vlastní zprávě. Eh, ta pojednává o eh, regulačním rámci eh, pro elektronickou komunikaci. Včera proběhlo velmi užitečné setkání s panem Čadem, zpravodajem výboru LEAD a také se stínovým zpravodajem, který tady dnes podle mě není. Nicméně se nám včera podařilo se shodnout celé řadě kompromisů. Ehm, mluvila jsem také s paní Čarmou a přečtu vám, o co šlo. Podívejte se na, na příslušné pozměňovací návrhy. Paní Vahem byla jedinou stínou zpravodajkou, která se včera zúčastnila daného setkání. Pozměňovací návrh číslo 2. Kdo je pro? Proti? Přijato. Trojka. Pro? Proti? Přijato. Pozměňovací návrh číslo 4 je ústní. Eh, my jsme se na něm shodli s paní Frhejen a jde o otázku neutrality. Eh, je tím znepokojen také výbor pro průmysl. Cituji. Alongside best effort delivery could, un, could undermine the principle of net neutrality. Calls on the Commission and a to komisi a správci, Eh, vede k tomu, že je třeba danou věc sledovat a tak, aby byly využity nástroje, které jsou v článku 22 eh, příslušné směrnice a v případě je třeba zvážit nějaké eh, další, legislat, nějaká další legislativní opatření na úrovni EU. Kdo je tedy pro? Proti? Přijato. Pozměňovací návrh číslo 5, je to opět ústní, kde pro, proti přijato, šestka pro, proti přijato, sedmička pro, proti přijato, osmička pro, proti a jednička, eh, takže oboje přijato. A nyní hlasujeme o celém eh, stanovisku hlasování zahájeno. Ještě někdo další hlasuje o tomto stanovisku? Hlasování ukončeno. 25, proti, jeden, 25 pro, 1 proti. Děkuji za vaši důvěru. Stanovisko je přijato. A zajistím, že to bude zapracováno také do zprávy eh, výboru pro eh, průmysl. Tím pádem jsme ukončili část věnovanou hlasování. Všem děkuji za eh, účast a přejdeme ke novému stanovisku. Je to pro výbor pro zahraniční věci. Ehm, jde o evropskou obranu, konkrétně obranu technologickou průmyslovou základnu. Navrhovatelkou je paní Pelč, která nám toto stanovisko představí. Nejsem si jist, kdo další eh, zde dnes vystoupí jako stínový zpravodaj, paní Styler nebo paní Gepard. Nejmenovali jsme ještě všechny stínové zpravodaje. Pan Schmidt. Já se pravděpodobně také vyjádřím, říká pan předseda. Uděláme vše, co bude v našich silách. Takže paní Pelč, teď je prostor pro vás, abyste představila své stanovisko. Pak je tady Silvia Kensuba, která tady zastupuje komisi. Eh, té se dostane také slovo po paní navrhovatelce. Prosím, paní navrhovatelko. Elnök úr, um, biztos vagyok benne, hogy nem azért nincsenek eh, árnyék jelentéstevők, mert eh, jsem si jistá tím, že to, že tady stínoví zpravodajové nejsou, neznamená, že by tato otázka nebyla důležitá. To v žádném případě. Je to důležité téma, Eh, jde o velice rychle se měnící prostředí a mm, Evropská unie čelí celé, celým řadě, celé řadě výzev, nejistot. Mm, podíváme se na Čínu, Rusko a Japonsko, na srovnání a jejich čísla, tak oni vynaloží eh, společně, eh, oni vynaloží na obranu stejně jako Evropa oni společně vynaloží stejně jako EU. Je to asi 400 tisíc pracovních míst, což představuje tento sektor. 100 miliard eur obratu. Hovoříme o ročních číslech. Když jsem začala pracovat na tomto stanovisku, tak jsem ještě neměla dispozici materiál komise. Nicméně mohu říci, že se poměrně shodujeme. Moje stanovisko, můj dokument se relativně překrývá s dokumentem komise. Rozpočty členských států zaznamenávají trvalý pokles rozpočtu na obranu, ale přesto všechno musíme zvýšit naši konkurenceschopnost právě protože musíme zlepšit konkurenceschopnost eh, evropského eh, obraného průmyslu a bezpečnosti, což vyžaduje užší a lepší eh, spolupráci a větší transparentnost na trhu obrany. Musela jsem se zaměřit na šest bodů. Velmi stručně bych je tady uvedla. Za prvé, už jsme hovořili o pravidlech pro zadávání veřejných zakázek a o tom, že ta pravidla se liší, což je důvodem, který brání zlepšení výsledků v tomto odvětví. V podstatě opravdu nemůžeme hovořit o jednotném obraném trhu v Evropě. Ten trh je velice roztříštěný dochází k překrýváním a souběžným procesům a je to věc, kterou je třeba řešit. Kromě toho bychom se měli snažit eh, podporovat nové techniky, nové postupy zadávání veřejných zakázek, eh, inovativnější postupy. Měli bychom se snažit zefektivnit ten postup tak, abychom využili poslední moderní technologie v IKT. Kromě toho bychom se měli zaměřit také na eh, věc, která má velký dopad na eh, obranu. Jde například o kontrakty. Tak eh, specifikace v kontraktech je velice komplikovaná a má průřezový charakter, přeshraniční charakter. A musíme eh, udělat něco s nepřiměřenými eh, technickými požadavky, tak, aby to nepředstavovalo překážky, nebo abychom takovéto přepážky minimálně eh, omezili. Další věc, která mi leží na srdci, je eh, posílení eh, základny na úrovni malých a středních podniků, protože toto není zrovna odvětví, které by přálo malým a středním podnikům. Je to dáno zejména eh, tou fragmentací, ale také to je dáno tím, že malé a střední podniky mají menší přístup ke kapitálu, je to pro ně mnohem složitější a proto se mnohem hůře dostávají na trh obrany. Komise přišla s návrhy Hovoří o evropském partnerství a klastrech. A já jsem přemýšlela o tom, že bych se obrátila na komisi, aby přišli s návrhem, který by usnadnil přístup na evropský trh obrany. V neposlední řadě jsem chtěla apelovat také na komisi i na členské státy, aby více spolupracovali mezi sebou také na Evropskou obranou agenturu, která by měla pracovat spolu s komisí a pracovat na tom, aby byla možná lepší integrace malých a středních podniků do tohoto odvětví, i do technologické a průmyslové základny, protože by to otevřelo nové horizonty pro synergický efekt. Velmi stručně, takové jsou mé návrhy. Samozřejmě se těším na vaše připomínky, dotazy, pozměňovací návrhy. Eh, připomínky, jak od stínových zpravodajů, tak eh, od kteréhokoliv z kolegů. Pan předseda, děkuji. Kdo si přeje se vyjádřit? Paní Weiler, paní Ruller, pan Schwab, pan Overman, Schmidt, ještě někdo další? A já se také připojím. Tak nejdříve paní Weiler, Schmidt, Ruller, další. Bylo to vše? Nebo ještě někdo? paní Fáber ještě. Dobře. Appointed acting shadows for the afternoon. Bitte? You are appointed acting shadows for the mhm. afternoon. <laughs> Já, um, ich muss... V podstatě všichni jste stínovým zpravodaji pro dnešní zasedání. Já Bohužel musím se ještě k tomuto tématu ještě jednou vyjádřit, protože se velice dobře vzpomínám, když jsme v minulém volebním období vypracovávali balíček a schválili balíček téměř jednomyslně zde a také v parlamentu. A to poté, co členské státy konečně po více než desetiletém nerespektování evropských smluv se měli tedy držet eh, evropského transparentního práva, které se právě týkalo transparence v oblasti veřejných zakázek, zejména je nám jasné, že transparentní to nemůže být v oblasti obrany, protože to nemůže být veřejnosti přístupné, to mělo výjimku, ale v praxi to tak bylo, že se utajovalo 95% a pouze 5% se tedy zadávalo veřejně. Dosud se na tom měnilo pouze málo a proto navrhuji, aby paní zpravodajka, aby pane předsedo, se si od komise a také od Bezpečnostní obrané agentury vyžádali analýzy provádění směrnice, o které jsem právě hovořila. Já jsem během letní přestávky zadala toto svíž svým spolupracovníkům a dozvěděla jsem se, že existuje minimálně asi jedna třetina členských států, které tu směrnici vůbec neprovedly a pravděpodobně vůbec nehodlají naši směrnici provést a pouze prostě vyčkávají, zda přijde nějaká reakce či ne. Takže velmi kritizuji postup obou ostatních bývajících institucí v tom smyslu, že neprovádí to, na čem se dohodl parlament, co parlament přijal a měli na to často dost, protože eh, ta lhůta pro provádění vypršela teprve minulý rok. A dále, kolegové, já říkám veřejně, není příliš tragické, že se nenavyšují rozpočty na zbrojení a obranu. Například v Německu máme celou řadu špatných nákupů, nesprávné hospodaření s penězi, nezávisle na to, kdo nakupuje, špatně udělaných zakázek. A musíme si uvědomit, že to je časové období minimálně deseti let, než je to celé doběhne. A ten Eurofight jsem zažila jako mladá politička a dodnes s tím máme potíže. Takže na místo navyšování rozpočtu by podle mě bylo smysluplnější a na místo toho sloganu té konkurenceschopnosti považuji za smysluplnější, aby se vydávaly peníze rozumněji, aby jsme tady měli jasný, transparentní postup a pokud budeme na něčeho investovat, tak zejména do oblasti bezpečnosti vojáků, protože ono tomu tak často není. Někdy se nakoupí věci nezávisle na jejich ceně, zda jsou drahé či ne. A jsou to věci, které slouží jiným zájmům, ale nevylepšují bezpečnost aktivních vojáků. Pokud se tedy má investovat, tak si myslím, že toto by mělo být na prvním místě. Co se týče v těch návrzích ve zprávě Eh, tam ta nadkapacita v té branži a ta duplicita, to naprosto podporuji. Kritika těch offsetových obchodů rovněž podporuji. To jsme zde již kritizovali před čtyřmi lety a ani tam se podle mě příliš mnoho nezměnilo. Pro mě je to opravdu důležité. Já jsem tehdy byla stínová zpravodajka v rámci té velké debaty o té zprávě, protože jsem to skutečně chtěla znovu podotknout. Nestačí, když tady máme usnesení. Uh, pokud to, na čem my se dohodneme, co my přijmeme, pokud to neprovádí členské státy, tak to k ničemu nevede. Máte stoprocentní pravdu. My jsme se tím zabývali, i vy jste se tím zabývala už v minulých dobách, i paní Rüle. Vy jste dokonce snad byla zpravodajkou. Ještě pan Schmidt. Then Mrs. Rüle. Pak paní Rüle. Thank you very much. Um, and I think that... Děkuji. To stanovisko je dobré. Já k tomu vlastně už nemám moc co říci. I ten návrh komise stojí za to, ale jak všichni víme, jedná se o velice citlivou záležitost. Já jsem z malé neutrální země. My už příští rok oslavíme dvousté výročí mírového soužití. No a samozřejmě jedním z aspektů toho je to, že jsme byli posledních 50 let přesvědčeni, že je to z důvodu toho, že máme právě velice silné odvětví obrany. V současné době je to právě naopak. Britové, američané hlavně vyvážejí 80-90% jde na vývoz, což je samozřejmě užitečné v určitém prostředí, ale nemůžeme se o tom bavit, aniž bychom zároveň nastavili téma eh, politiky obrany, obrané politiky. Musíme se dívat pravdě do tváře. Prospívá Evropě obraná politika pojednána samostatně? Nevím. Někteří kolegové se to možná domnívají, ale já si myslím, že lepší je opravdu se věnovat na tu a snažit se přesvědčit Američany a prezidenta Obamu, aby nebyli jenom takovými hmm, agresivními eh, lidmi, ale aby byli pacifičtější. Proč eh, pouze my bychom měli bránit Evropu? I oni se do toho musí vložit. To jsme dokázali například v Libii, kde bylo víceronásobně těch problémů. A když si objednáváme helikoptéru, nevím, kolik je těch různých typů helikopter, já nejsem odborník v té oblasti, ale Celá oblast zadávání zakázek, to je ta správná oblast pro tento výbor. Nevím, zde tady je takový spotřebitelský zájem o ty helikoptéry konkrétní, ale nemůžeme se těm otázkám vyhýbat. Co je pro Evropu dobré? Já osobně nejsem pro tvorbu evropské armády a tak dále, ale to už je jiná záležitost. Ta zpráva je každopádně kvalitní, i komise přišla s kvalitním návrhem, ale já se nedomnívám, že bychom měli být příliš naivní v té věci, protože to ani letos tu celou věc nevyřešíme. Děkuji. Určitě vaše poslední poznámka byla zřejmě tím nejsprávnějším, co vůbec zde zazněl paní Rula já naprosto nesouhlasím se svým předřečníkem. Tady nejde o obecnou obranou politiku, ale o to, jaké jsou kompetence tohoto výboru. A tady musím bohužel říci, že ve zprávě postrádám jedno, a totiž, že v této oblasti máme stávající legislativu, žádnou novou nepotřebujeme, to potrhuji. Tady na výboru jsme přijali legislativu, já byla tehdy zpravodajkou části této legislativy, bylo to obtížné, tam šlo tehdy o ten transfer a dobře si pamatuju, že tehdy to vypadalo, že vůbec se na ničem neschodneme, že nebude konsensus. Nakonec se nám to podařilo, přijali jsme to a nebylo to realizováno. Nikdo to neprovedl a to je to hlavní. A myslím si, že naše zpráva by se měla soustředit na to, abychom vyzvali komisi, a tady souhlasím s paní Weiler, abychom vyzvali komisi, aby se postarala o řádné provádění této legislativy v členských státech. To musí být naším přístupem. Jiný přístup naprosto odmítám. To jsou takové filozofické výlevy, které nám tady na výboru vůbec nic nepřinesou. Děkuji, pan Obermeier. Pan Obermeier. Děkuji, pane předsedo. V zásadě se zpráva komise pohybuje mezi rozumným odhadem a reality a zároveň jakýmsi eh, jednáním přání otcem myšlenky, tak jsou tam celá řada přání. Takže to východisko je správné. Ano, obraný průmysl eh, mají obrovské deficity zakázek, se, oni prostě nemají co na práci, jinak vyjádřeno. A ty podniky je třeba uměle držet nad vodou, aby z dlouhodobého hlediska jsme nestratili tu hodnotnou technologii a abychom, eh, aby tím netrpěla naše schopnost obrany. Takže je to klasický problém, který je ještě posílen akutním nedostatkem peněžních prostředků na straně členských států. Část toho, co je v textu, je smysluplné. Samozřejmě je tady otázka, do jaké míry nepodléhají technologické standardy utajování, takže provádění tady toho záměru bude obtížné. S návrhem mám problém trošku s tím, když si tady čtu, že že by se měly ta technické inovace využít také pro, ta, pro účely eh, monitorování a dohledování, co má být monitorováno, s tím mám poněkud problém. A myslím si, že je třeba to vidět zcela prakticky, nezávisle na judikatuře. A ty praktické možnosti jsou omezené. Konkurenceschopnost eh, vojenských podniků je určována cenou a kvalitou a ne pomocí našich nějakých pravidel a předpisů. Kvalita znamená, že oni jsou schopni nabídnout eh, rozmanité pro, produkty, které jsou schopni prodat na různých eh, trzích a eh, znamená to také, že firma musí mít eh, různorodé produkty a vyrábět je ve velké míře, aby byly právě konkurenceschopní dále. To zvyšenování transparentnosti, ta otevřenost, to zní velmi dobře, ale zda je to vůbec možné, když tady máme neustále tu nutnost toho utajení, to je opravdu otázka. Pak to inovativní zadávání zakázek. Komise to sice nějak jaksi nakousla, ale já si myslím, že to není dobře nadefinováno, je to takové laxní, není to přesné z hlediska občahu. Redukce eh, překrývání a nadkapacit, ano, těch duplicit v zásadě je to pozitivní věc, nevím, zda to bude možné. Skutečně realizovat teoreticky to možné je. Ta Dále středně velké podniky, malé podniky, že je třeba lépe zapojit, komise to požaduje, to je sice asi dobře měno, ale pro mě je to tak naprosto nejasné přání. Některé další body jsou v pořádku, dobrý přístup, to je jistě důležité, ale um, část testu zní opravdu velmi abstraktně a není to přesně definováno. Děkuji pan Šváb. Děkuji, pane předsedo. Bylo zde řečeno mnohé. Já pouze připomínám ještě jednou, že tento výbor a poslední Evropský parlament zde v roce 2008 pod vedením kolegy Lambsdorfa. A tehdy se to týkalo smlouvy o ES. Eh, e byl to článek 296 a to měl být rámec, v rámci kterého eh, členské státy měly hájet národní zájmy a měly je jaksi vyvážit s evropskými zájmy a není vůbec žádný důvod pro to, abychom ty úvahy, které jsme tehdy převzali, nevidět jako aktuální, i když některé členské státy v minulých letech nevyvinuli to úsilí, které by bývali měli vyvinout pro to, aby tento rámec prováděli správně a řádně. Tedy první věc, provádění bývalého článku 296 v souvislosti se směrnicí z roku 2008. Je důležité si uvědomit, že je to i neustále aktuální a že to nestratilo na významu. Dodávám, že podvýbor pro bezpečnost a opravdu, pokud si dobře vzpomínám, v roce 2010 Pane předsedo, mohl byste si vypnout, prosím, mikrofon? Prosím, vypněte si mikrofon. Takže dále chci říci, že pod výboru pro bezpečnost a obranu v roce 2010 přijal ne zcela pochopitelné omezení v rámci nelegislativní zprávy z vlastní iniciativy. Bohužel to prošlo Evropským parlamentem. Já si ale nemyslím, že bychom z toho měli učinit závěr, že legislativa z roku 2008 ztratila na významu a proto si myslím, jak to řekl taky paní Rühle, musíme nejdřív poukázat na to, že členské státy i nadále mají plnost provádět tuto legislativu. Samozřejmě mezi tím se v oblasti obrany došlo k důležitému vývoji, to chápu, a proto jsem ochoten diskutovat o odpovídajícím přizpůsobení a dalších požadavcích. Ale my zde musíme říci, že to je jasné zadávání veřejných zakázek, že zde máme evropský trh i pro obrané produkty, že to tak tedy je, že tady máme tu směrnici a měli bychom členské státy donutit, aby na tom trvali. A já doufám, že právě i tato zpráva napomůže tomu, abychom připomněli veškeré tyto skutečnosti. Děkuji. Ještě několik připomínek z mé strany. Já myslím, že vy jste velmi eh, trefně eh, eh, vystihl stávající prováděcí opatření, ale pokud o celý vývoj tématu obranu od té doby, kdy jsme na něm pracovali, tak docházelo ke konsolidaci a ke snižování obranných rozpočtů a právě proto je účinnost velmi důležitá. A myslím si, že všichni v této zprávě zdůrazňujeme a mě potěšilo, že eh, komise uvedla, že se jedná o dobrý dokument, tak eh, tady jde o mm, eh, zadávání veřejných zakázek v oblasti inovativních řešení a pre-commercial, a to je velice důležitá věc v oblasti zadávání veřejných zakázek. A v USA už se to děje celou řadu let, od 50. let 20. století a mě potěšilo, že komise ve svém dokumentu uh, hovoří o tom, že chce spustit program, který by takovéto zadávání veřejných zakázek podporoval. Takže pokud ještě o to předkomerční využití a zadávání veřejných zakázek. A jde také o hlavní reformu, větší reformu a veřejných zakázek, kterou jsme právě schváleny a tady je zapotřebí to uplatňovat také v oblasti obrany, protože celá řada, a to co nejrychleji, protože celá řada otázek se týká také Blízkého východu a všechno to má implikace na obranu. A myslím si, že to může hrát klíčovou roli. Zjednodušení postupů dostupnost eh, systému inovací. Možná, že jsme to mohli zavést eh, mnohem dříve. Jde o poměr a v jiných oblastech, protože obrana představuje určitou specifickou oblast. A možná bychom měli doporučit, aby se komise na to podívala. A teď hovoříme o tom, že ten um, to zadávání veřejných zakázek v rámci inovativního partnerství a příslušný nástroj by mohl být uplatněn také v oblasti obrany, protože je to ideální pro dlouhodobé zadávání veřejných zakázek. A mm, členské státy se do toho zrovna nevrhaly, protože si myslí, že to spíše vyhovuje eh, výrobcům, ale myslím si, že opravdu se jedná o pozměňovací návrhy, které by mohly eh, ten text vylepšit. Pak eh, standardy, to je opět v kompetenci tohoto výboru a standardní a postup, který se toho týká. Komise dále hovoří o vytvoření hybridních standardů, což je citace, kterou jsem zatím neslyšel, a je tam ještě celá řada podrobných bodů, na které bychom se měli zaměřit. Takže zapotřebí se na to podívat. Vím, že paní Pelč eh, narazila na určité problémy, protože když se začala na této práci, tak ještě neměla definitivní znění eh, sdělení komise, protože eh, výbor pro zahraniční věci chtěl, aby tato zpráva byla přijata co nejdříve. protože mělo dojít k neformálnímu setkání eh, ministru obrany, které probíhá právě teď ve Vilniu. A poté se to bude diskutovat na Evropském summitu v prosinci. Proto máme tedy poměrně napjatý časový harmonogram a sekretariát eh, mě proto požádal, ještě předtím, než předám slovo komisi, abych vám sdělil, že Lhůta pro e, předkládání pozměňovacích návrhů je poměrně napjatá, to je 12. září. Prosím vás, abyste je předložili anglicky. Je totiž skutečně zapotřebí, abychom do 30. září o tom hlasovali, tak aby e, příslušný výbor mohl dokončit zprávu ještě před 26. E, říjnem, tedy před summitem. Má někdo z vás připomínky? Pokud ne, eh, dám eh, paní, paní z komise slovo. Děkuji, pane předsedo. Já budu skutečně velmi stručná. Celkově jsme s návrhem stanoviska spokojeni. Současné znění se nám líbí, takže nemáme žádné zásadnější připomínky, ale možná by bylo vhodné zareagovat na to, co tady zaznělo v jednotlivých příspěvcích. Zejména bych chtěla ještě jednou zdůraznit, že posílení vnitřního trhu obrany a tímto způsobem řešit také roztříštěnost eh, tohoto trhu, tak to je věc, kterou si uvědomujeme, Byla to jedna z našich klíčových priorit, jak jsme sdělili eh, v eh, sdělení komise. Tady tedy máte naši důraznou podporu a také jsme ve sdělení zmínili, že Hlavním úkolem v této oblasti je provádění legislativy. A to legislativy, která už přijata byla před několika lety. Pokud vím, tak co se týče transpozice té legislativy, tak na tom nejsme tak zlé. Alespoň pokud je o veřejné zakázky, jejich zadávání a směrnici. Už ji transponovaly všechny členské státy, pokud mám správné informace, ale ve sdělení navrhujeme opatření, které, o kterém hovoříme, monitorování otevřenosti eh, trhu obrany v členských státech, což znamená, že komise bude pravidelně sledovat, jak je dobrým legislativním postupem provádění dané legislativy. A je to už přijato zde. Závěrem velmi si cením eh, připomínky k veřejným zakázkám toho předkomerčního charakteru, pre-commercial. Ceníme si vaší podpory a toho, že jste to uvedli i v vašem stanovisku. Děkuji. Uh, you didn't respond to my idea of using the innovative procurement tool. Um, rád budu, když se ujmete mého nápadu využívat toho, eh, těch veřejných zakázek inovačních, toho PPI jako jednoho z nástrojů pro pilotní projekty a uvidíte, když vám to pošlu. Paní Galper, chcete se k tomu vyjádřit? Děkuji, pane předsedo. Srdečně děkuji všem kolegům za veškeré podněty, poznámky, jak už řekl pan předseda. Máme tady velice těsný harmonogram, napjatý, proto tedy si musíme ujasnit, za co odpovídá ITRE a za co IMCO. Museli jsme si to mezi sebou pořádně vysvětlit a nyní, když už je nám jasné, k čemu se budeme vyjadřovat, můžeme dopracovat eh, naše stanovisko do podrobností. Například směrnice o transferu eh, obraných produktů jsme se dohodli, že se tímto záležitostmi, těmito záležitostmi bude zabývat ITRE, proto jsem se k tomu já nevyjádřila a tady k tomu, co jsem si vyslechla, tak jenom mohu říci, že s většinou toho, co zde zaznělo, opravdu souhlasím. Jsem ráda, že ze všech vašich příspěvků vyplývá, že opravdu si ceníte a považujete za významné, že se k tomu parlament postavil, že se vyjádřil a že vyjádřil i preference pro ty inovativní eh, způsoby zadávání veřejných zakázek a pro pilotní projekty zadávání veřejných zakázek je něco, co se opravdu musí reformovat, co se musí nějakým způsobem svěže a nově pojmout a i pravidla musí být nově promyslena. Ještě jednou zmíním malé střední podniky. Nejen proto, že jim fandím, ale i proto, že ty evropské klastry pro inovace v nichž by měly malé střední podniky sehrávat důležitou úlohu, že by tam mohla být jejich úloha posílena. Možná by nemohly být úplně tím prvním eh, prvním stádiem v tom řetězu, eh, ale tím článkem toho řetězu, ale mohli by tam sehrávat zásadní úlohu. O to nám jde. Obraný průmysl tam už nejde pouze o to, že se budeme všichni eh, zbrojit v tom starém toho slova smyslu. Ne. Potřebujeme si inovativní odpovědi například na regionální krize různého druhu, na technologické výzvy, EU a členské státy zatím nejsou na mnohé z toho připraveny. Mohu zmínit příklad například nedostatku surovinových zdrojů a jiných zdrojů. Máme málo času, musíme dohánět zbytek světa a i ani my nemáme mnoho času, tedy 12. září je lhůtou. E, prosím e, všechny, říká předseda, aby se to dodrželi. E, pozměňování eh, pozměňovacích návrhů. A nyní druhá zpráva pana De Jonga dnes. Tentokrát se týká klamavé reklamy a e, klamavých praktik. Tam se to hlavně týká pozměňovacích návrhů. Máme 54 pozměňovacích návrhů, ale vidím, že máme i 6 kompromisních návrhů. Myslím, že všichni stínoví zpravodaje jsou zde, pan Švá, paní Prandegar, pan Rošfor, paní Rühle i pan Bělan. Takže máme tady plnou sadu stínových zpravodajů, takže nejdříve vás vyzvu, abyste prezentoval, uvedl problematiku. Máme tady i um, přítele výboru IMKO. Kosta. Jsem rád, že jste zde, tak můžete se i vy vyjádřit. Pokud se nám to podaří zvládnout ve 20 minutách, tak pomůžeme panu Švábovi, protože i on si přeje, abychom vše probrali. Takže, Denisy, Předávám ti slovo. Děkuji, Malkome. Věci prospěje zřejmě, když budu hovořit opravdu stručně, protože všichni vlastně mají eh, kompromisní text před sebou. Já nemohu než říci, eh, že jsem velice rád, jak to vše dopadlo, protože ty kompromisy byly opravdu velice nosné, posílili ten text a kromě toho, co už máme, toho stávajícího znění, dostal jsem, myslím všichni stínoví zpravodaje rovněž, to obdrželi, e-mail od Andrase Švába, který dodatečně se ještě vyjadřuje k těm kompromisním návrhům. A přichází ještě z pár náměty a já si myslím, že i ty jsou v pořádku. Je tam návrh ještě kompromisního pozměňovacího návrhu k úvodnímu ustanovení A a já musím říct, že mi to připadá jako dobrý nápad. Ještě se na to podívám, porovnávám ty pozměňovací návrhy Dostal jsem to teprve nedávno před touto schůzí dnes odpoledne, ale určitě se nám to společně podaří nějak dopracovat. Pane Švábe? Ja, ähm, Herr Vorsitzender, die, ich habe ja schriftlich die äh, entsprechenden Wünsche für Kompromisse äh, den Kollegen äh, zur Kenntnis äh, geschickt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 a ostatním kolegům, kteří se tou složkou zabývají. Zejména, abychom vyřešili problémy, na něž narážejí malí podnikatele. Tady znění kompromisu číslo dvě. S tím mám trošku problém. Připadá mi ne přiměřené hovořit o poskytovatelích služeb jako o enablers, čili těmu, že něco o těch, kteří něco spouštějí. Oni přece jsou pouze eh, tím médiem, ale určitě si to ještě můžeme probrat a já mám tam pozměnící návrh 29. V tom kontextu si myslím, že rovněž záleží na tom, abychom zvážili možnost eh, zavést povinnou, povinný požadavek vůči těm agenturám, vymáhačům dluhu, aby hlásili veškeré klamavé praktiky. Takže tam ještě je pozměňující návrh 46, který bychom mohli se zabývat zvlášť. Potvrzujeme podporu kompromisům 1 až 4. Já jsem měla kdysi výhrady u kompromisu číslo 3, ale Zdá se, že přece jen to bylo vyřešeno díky kompromisu 1. A pak kompromis číslo 6, tam nejsem přesvědčena, že to vyjadřuje eh, toho ducha mého poslaneckého návrhu 53, ale eh, plně souhlasím, že eh, pokud jsou nějaké soukromé prostředky řešení sporu například v Německu a povaha toho zachází za Eh, rozsah eh, kolektivních žalob, případně kolektivního řešení sporu, takže se to musí řešit zvlášť. Děkuji, paní Prendegas. Paní... Merci, monsieur le président. Je vais faire aussi vite. Děkuji, pane předsedo. Pokusím se být stručně jako kolegové. Děkuji panu De Jongovi. Myslím si, že jeho přístup je velmi konstruktivní a zohledňuje i naše poznámky. V kompromisu jedna, například Tam se to změnilo s ohledem na tu černou listinu, ten seznam, který měl být i s tím stigmatem, ale co se týče nekalých obchodních praktik, tak je samozřejmě jasné, že je třeba vyloučit podniky, které opakovaně se dopustily podvodu. A mám otázku a ta se týká kompromisu, který byl uzavřen k odstavci 11, kde se poukazuje na to, že oblast působnosti směrnice je třeba rozšířit a to na obchody mezi podniky. Zatímco dosud šlo pouze o obchody uzavřený s konečným zákazníkem. Komise má dodatečně ještě přijít s dalším návrhem, se tam uvádí, ale já nevěřím tomu, že tak učiní. A proto já si myslím, že by se na to ještě jenom měli podívat stíňoví zpravodajové. Je to tedy kompromis k odstavci 11, kompromis číslo 3. Momentálně chci říct, že s tím nejsem tak šťastný, jsou momentální podobou. Dále kompromis 2. I tam jde o posílení odpovědnosti bank a dalších poskytovatelů služeb. Možná by to tam mohlo být naformulováno poněkud mírněji. A ještě jedno upozornění. Týká se to kolektivních opravných prostředků a zastoupení obětí. Tam se hovoří o důležitých aspektech, má, frakce to takto vidí, ale máme pocit, že je tam ještě řada otevřených otázek. V národních pravidlech členských států i nadále existuje možnost předkládat kolektivní žaloby, ale ne všude. Takže je to svým způsobem něco pozitivního, to, co se navrhuje v textu, text, který jde již správným směrem, ale bylo by možná lepší to nějakým způsobem ještě podpořit. Myslím si, že jsme odevli celkově výbornou práci. Po předložení pozměňovacích návrhů se nám velice rychle podařilo vypracovat kompromisy a já doufám, že to celé dovedeme k dobrému výsledku. Děkuji i my e, můžeme bez problému tyto kompromisy podpořit. Já jsem se jenom rychle dívala na ty návrhy pana Švába. Na první pohled mi to nepřipadalo problematické, ale musím se na to ještě pozorně podívat. Něco k tomu, co řekl pan Roš, to rozšíření na B2B, tedy mezi podniky, přišlo od kolegyně Volis z vaší frakce. Ona již tehdy požadovala, aby se to rozšířilo na obchody mezi podniky. To tedy tehdy skutečně přišlo od frakce liberálů. Tak to je problém, že máme společnou paměť, když jsou tady různé lidi z různých skupin. Pan Bíle. Děkuji, pane předsedo. Já už jsem většinou v té rozpravě před eh, letní přestávkou uvedl většinou argumentace, tak už se tomu nebudu věnovat až tak dopodrobna. A ještě upozorňuji pana předsedu, že některé z těch záležitostí nebyly přesně přeloženy do polštiny, proto jsem si to musel srovnávat s jinými jazykovými verzemi. Zmiňuji se o tom, abych upozornil i ostatní kolegy, pokud by tam náhodou nebyly podobné problémy. A nyní eh, k věcné stránce toho návrhu. Jsem ochoten podpořit eh, většinu těch pozměňovacích návrhů. Eh, registruji, kolik kolegů přihlásilo velice podobné návrhy s mým, zejména číslo 23 pana poslance Rošforta, Rošfora, a 25, to je paní poslankyně Grip, tam se rozhodně ubíráme velice podobným směrem. Nechceme žádný eh, černý eh, seznam těch firm, ale rozhodně musíme mít nějaký seznam těch eh, klamavých praktik marketingových v některých členských státech jména těch podnikatelů, eh, kteří eh, jsou u soudu, se mohou publikovat pouze, pokud opravdu už to soudní řízení běží. Takže tam by to ani nešlo a to musíme brát v úvahu. Takže proto podle mého názoru jsem pro takový seznam těch klamavých praktik, ale jsem proti jakémukoliv černému seznamu eh, těch podnikatelů. A pokud o těch seznamech už vůbec hovoříme, tak si spíš myslím, že by to i tak eh, právě mělo být při příležitosti té směrnice o té klamavé reklamě. Bohužel nejsem pro eh, rozšíření směrnice o nefér eh, praktikách, eh, obchodních praktikách ehm, z pohledu B2B. 15. Eh, odstavec. Tam mám výhradu k tomu, jak se to formuluje. Tam se hovoří i o těch vymáhačích dluhů, kteří rovněž mohou být ne, eh, se nechovat řádně a eh, vymáhají dluhy bez ohledu na to, zda je to eh, klamavá praxe nebo ne. Já nevím, zase, nám podaří tam dostat tento prvek, protože pokud jsou nějaké firmy, které už působí způsobem, který porušuje pravidla, tak to vlastně pak je jedno, zda je praktika klamava nebo ne, takže spíš bychom měli tam dát slova o lepší kontrole těch vymáhačů dluhu Jinak eh, další věc, eh, nevím, zda úprava je nejlepší nápad. V 16. odstavci tam bych spíš řekl, že se musíme odkazovat na oběti eh, těch trestných činů a na to, jak si s tím mají vypořádat členské státy, jak tomu jsem přihlásil. Mm, pozměňující návrh 37, to je odstavec, kde jsem to nepřihlásil, eh, ale taky si myslím, že lepší by bylo, než používat enablers, tak spíš providers whose service are used, čili operátoři, jejich služeb je využíváno, tím eh, nesměšujeme ty, kteří jsou spoluvinni s těmi, kteří jsou jenom těmi, tím médiem. Výborně, děkuji, děkuji všem stínům za konstruktivní přispění. Určitě si zpravodaj vašeho konstrukčního přístupu všiml. A nyní pan Petry chce se k tomu vyjádřit u některých pozměňovacích návrhů, případně určitých záležitostí, která se týká těch opravných prostředků právní povahy. O tom se zde hovořilo víckrát, rovněž to, co řekl pan Rošfor. Co se domníváte o tom podměňovacím návrhu a pak se ještě obrátíme na zpravodaje, co si o tom myslí. Děkuji, pane předsedo. Ano. Můžeme v podstatě podpořit návrh zprávy pana zpravodaje. A za komisi mohu říci, že mnohé pozměňovací návrhy jdou správným směrem. Zejména to platí pro kompromisní pozměňovací návrhy. Celkově můžeme podpořit s výjimkou kompromisu číslo 5, který se týká eh, vymáhání dluhu a agentur, které je vymáhají. Myslíme si, že tyto agentury nejsou většinou v pozici, aby mohly Eh, vyhodnotit situaci na trhu, zda to zase jedná o klamovou situaci nebo ne, a proto bychom chtěli ponechat stavec bez změn. Co se týče kompromisního pozměňovacího návrhu číslo 3, kde se hovoří o případném rozšíření oblasti pospůsobnosti směrnice o nekalých eh, eh, obchodních praktikách, tak tady nesouhlasíme se změním odstavce ve zprávě a tímto podporujeme tedy navrhované změny, tak jak je to v kompromisním pozměňovacím návrhu. A nebo i případně bychom preferovali pozměňovací návrh číslo 37. Komise si myslí, že rozšíření oblasti působnosti eh, směrnice pro nekalé obchodní praktiky není věc, kterou můžeme teď řešit. Už jsme se tím zabývali v eh, minulé zprávě o směrnici UCBD a proto podporujeme návrh kompromisního znění. Samozřejmě se ještě vyjádříme k případnému vyhodnocení UCPD a v následujících letech. Dále bych rád podpořil plně kompromisní pozměňovací návrh číslo 6, je v souladu s politikou komisy v otázce, která souvisí také a je v souhledu s nedávnými doporučeními. Předseda, děkuji. Pak ještě slovo panu zpravodaji, aby to schrnul a poté budeme se připravovat na hlasování. Děkuji, pane předsedo. Já tady nebudu se vyjadřovat úplně ke všem připomínkám. Myslím si, že obecně jdou všechny podobným směrem. K tomu, co zde zaznělo z úst některých kolegů i komise. A sice tady jde o doporučení eh, parlamentu o rozšíření oblasti působnosti v případě směrnice o nekalých obchodních praktikách, tak si myslím, že pro parlament je komplikované, aby eh, úplně eh, ustoupil od toho, co už jsme v minulosti přijali. A proto si myslím, že současný kompromis v podstatě není až takovým kompromisem. Tady požadujeme pouze přehodnocení. A komise říká, že to tak jako tak bude dělat. A my nežádáme nic jiného, my chceme vyhodnocení a to v řádném čase. Takže tady nevidím příliš eh, prostoru pro to ustupovat z našeho návrhu. Navrhu následující. Pan Šváb mi velmi pomohl, poslal nám e-mail s podrobnými komentáři, což mi usnadnilo práci. Díky tomu jsem některé pozměňovací návrhy a kompromisy mohl už přijmout. A paní Pendergasten a pan Vošfor. Eh, byl bych velmi rád, kdybyste mohli eh, udělat podobnou věc, to znamená konkrétní návrhy týkající se vašich kompromisů. A to platí také pro pana Bělana, Bělana pardon. Třeba tady ty rozdíly jsou trochu větší než u ostatních stínových zpravodajů. Pokud máte tedy nějaké návrhy, tak mi je prosím zašlete písemně. Myslím si, že po eh, plenární zasedání ve Štrasburku, tedy ten následující týden, bychom se mohli sejít se stínovými zpravodaji a dohodnout se na eh, finálním změní těch kompromisních pozměňovacích návrhů. Nicméně celou věc vidím velmi optimisticky. Děkuji, pan předseda, děkuji za vaše rady, za vedení, děkuji také všem stínovým zpravodajům, děkuji také všem účastníkům. Eh, I to, že tady máme všechny stínové zpravodaje, to je úspěch. Ukazuje to, že máte zájem o svou práci. Teď už se dostáváme k úplně poslednímu bodu pořadu jednání. Je to důležitá zpráva. Jde o balíček komise kde eh, se usiluje o zajištění vysoké úrovně bezpečnosti informací. Eh, pan Giuseppe Monti je tady za komisi. Eh, vypadá, že dovolená letní přestávka mu velmi prospěly. Ale bohužel tady nemáme pravděpodobně žádné stínové zpravodaje. Vypadá to, že tady jste pouze vy, já a pan Ruler. A možná pan Exter. Pan Hamon a Mandas. Tady myslím nejsou. Takže to možná bude spíše dialog mezi panem Švábem a mnou. Došlo k určitému vývoji, mm, co se týče zapojení výborů. Myslím, že bych měl eh, začít tím, protože to ovlivní časový harmonogram. Rád bych všem připomenul, a platí také pro komisi, protože se nejsem jist tím, za tyto zprávy mám, ale asi víte, že tento balíček nám předla konference předsedů a výbor pro průmysl eh, je dalším příslušným výborem. Ale konference předsedů toto rozhodnutí zvrátila. To dělá náš výbor. Uplatnilo se pravidlo 50 to znamená rozdělení pravomocí. to, bylo to součástí přílevy v tom dopise, na kterém jsme se shodli. A ještě tam je výbor ITRE. A my jsme navrhli, aby naše spolupráce pobíhala podle pravidla 49+. To znamená, že eh, se navzájem pozveme na naše zasedání Shodli jsme se na tom, ale přes doporučení pana Leinera, který si nepřál to akceptovat, ta konference předsedů um, upřednostnila pravidlo 50. Takže tam bude jde k rozdělení kompetencí. Nevím, jestli máte kopii tohoto textu, ale v každém případě konference předsedů to rozhodnutí již přijala. Nevím, na jakém základě, to si nejsem jist. Ale tak to se prostě už někdy konference předsedů chová. Což určitě neosnadňuje eh, postavení pana Švába. Ale budeme se muset přizpůsobit také v našem časovém harmonogramu, tak abychom umožnili eh, spolupráci mezi výborem pro průmysl a eh, výborem LIBE. Jsem si jistím, že pan Šváb ví, co to znamená. A ještě asi důležitější je to, že teď poprvé se eh, zabýváme tímto návrhem zprávy, takže by bylo dobré vidět, jaké pozměňovací návrhy tady navrhujete v případě tohoto důležitého tématu. Děkuji, pane předsedo. Já nevím, zda budu schopen to na dnes tak jednoduše a jasně a dobře jako kolega de Jong, ale ten komplement k ničemu nebyl, protože již je pryč, no nevadí. Budu za sebe, ne za stínové zpravodaje, i když jsem s kolegou Garce Salamerem za SAD hovořil již několikrát. Poprosil mě o to, abychom hutu pro pozměňovací návrhy odpovídajícím způsobem odložili. To není problém. Můžeme si to dát na 24. září. Ani nestratíme tím čas na práci. Také by bylo možné si to dát až na 1. října pro zpravodaje, nejenom pro mě, ale také pro kolegy v jiných oblastech a výborech, není jednoduché u zpráv, které končí, vlastně, nebo u kterých se vůbec neví, jak dopadnou a je to u konce legislativního eh, období, udělat ústupky, které se týkají termínu, ale já si myslím, že když tomu přizpůsobíme svědomitě klidně, tam můžeme mít toho 24. září a nehrozí nám, že ztratíme příliš mnoho času a že bychom to nemohli dokončit v tomto legislativní období. Závisí to samozřejmě také na radě. Chtěli bychom hlasovat ještě letos. Eh, výbor ITRE, který předkládá své stanovisko, zpravodajka je Pilar del Castillo. Já s, ním, s ní jsem v úzkém přátelském kontaktu, oni se snaží eh, k tomu přistoupit dobře a hlasovat před námi a dále výbor Libe. Podle toho, co vím, také tím nestratíme příliš mnoho času, bude to sdílená příslušnost takže eh, oni budou poradním výborem pouze pro určité části zprávy. Proto si myslím, že tady máme jednoznačně pozitivní výchozí pozici. K věci samotné. Již v digitální agendě se předpokládalo, že závažná narušení systému infrastruktur v jednom členském státu se mohou přenášet na jiné články členského stá- členské státy Evropské unie a mít na ně negativní dopad. Proto je důležité, abychom měli robustní a stabilní sítě informační systémy a kontinuitu klíčových služeb. To je důležité pro dobré fungování vnitřního trhu a hlavně pro rozvoj digitálního vnitřního trhu. A je to zásadní. V Evropské unii máme ale velké rozdíly, co se týče kapacit a jednotnosti přístupu, jak dosáhnout tohoto cíle. Proto společně s komisí se snažíme, a komise, myslím, přišla s výborným návrhem, snažíme se zajistit opatření pro to, abychom měli společnou vysokou bezpečnost sítí a informací, tedy bezpečnost internetu, ale také soukromých informačních sítí, tak abychom zajištili dobré fungování ekonomiky a národního hospodářství v Evropské unii. Je třeba to jasně ale oddělovat od dalších politických cílů, které by se mohly nazvat například ochrana údajů, potírání terorismu, informace tajných služeb a eh, potírání trestných činů. Eh, v oblast této směrnice se vlastně vymezuje v titulu helníku. Na jedné straně máme právě eh, ty tajné spravodajské služby, dále pak zde máme úkol eh, orgánů činných v trestním řízení, které tedy odhalují zločinecké machinace a my tam máme jakousi jinou úroveň, kde se pohybujeme a cílem je, abychom zajistili bezpečnost blahobytu, pokud závisí na infrastrukturách a sítích. My tady, tady se nechceme vděšovat do ochrany údajů ani do spravodajských služeb členských států a ne, také neříkáme o orgánech eh, činný s trestním zířením. To je záležitost členských států. My se soustředíme pouze na to, co je důležité pro vnitřní trh, pro zabezpečení bezpečnosti těchto infrastruktur, protože tam skutečně hrozí jistá přeshraniční rizika. Komise navrhuje, aby členské státy zlepšily spolupráci mezi sebou. Tato spolupráce v jistých oblastech existuje na úrovni Rady. Komise si přeje i společně s Evropským agenturou ENISA, aby část této spolupráce byla převedena do klasických institucionálních struktur EU. Tady je ten klasický institucionální konflikt mezi radou a komisí, který budeme muset dořešit. V této souvislosti by poskytovatelé kritických infrastruktur měli mít dobrá otevření, opatření pro zvládání bezpečnostních rizik a měli by národním úřadům hlásit závažné bezpečnostní incidenty. Tímto je, tře- je třeba upevnit odolnost a také mm, jak si naše odolnost vůči kybernetickým útakům. Cílem směrnice je zajištění vysoké společné bezpečné formací, ale je třeba jasně definovat oblast působnosti a to ve světle potřeby, regulační potřeby. Dvojité institucionální struktury je není třeba vytvářet, ani není třeba e, vytvářet e, subjektům na trhu dvojí e, povinnosti. Stávající struktury je třeba využívat a pomocí této směrnice bychom měli podpořit výstavbu důvěrných vztahů a důvěrné informací a důvěryhodné mezi trhem a soukromými aktéry. Co se týče compliance, Tomu bychom se měli spíše vyhýbat a namísto toho tedy mít řízení rizik u poskytovatelů, kterým se to týká. A nyní posledních pět věcí, o kterých chci hovořit. Návrh směrnice má za cíl veřejným zařízením při jejich eh, splnění úkolů v rámci informační sítě poskytnout eh, výměnu osvědčených postupů a podívat se na to, jak vypadají rozvoj v rámci hlášení incidentů, které se týkají kritických infrastruktur. Toto vše je třeba vylepšit, mít lepší přehled o tom, jaká, jakým nebezpečím čelí naše infrastruktury. Diskuse o monitorování dohledu pomocí agentury ESA a o programu PRISM zde hraje roli pouze na okraji. Tato diskuse jistě v Německu i v dalších státech vedla k tomu, že se občané začali zabývat bezpečností svých vlastních dat. Cílem této směrnice je ale hlavně potírání těch klasických organizovaných kriminálních struktur, které působí v této oblasti a zejména se financují eh, organizovaným zločinem, týká se to drog a obchodu s lidmi a zisky, které takto generují, se snaží nově investovat. Odpovědné národní úřady eh, mají být v každém české státě tedy jeden, který se jmenuje a ty potom budou sledovat provádění této směrnice. Tímto způsobem se naváže na již stávající struktury v určitých sektorech, které spadají do oblasti působnosti této směrnice. Mají to být tedy pouze ty infrastruktury, které jsou kritické, to jsou tedy skutečně pouze ty, které jsou nezbytné pro hospodářské přežití, přežití v krizové situaci, například v případě kybernetického útoku. Takže třeba rozdělovat mezi kritickými infrastrukturami a mezi službami a infrastrukturami, které jsou sice příjemné pro blahobyt, ale nejsou nezbytné. Ty kritické infrastruktury respektive účastnice na trhu těchto infrastrukturů mají hlásit určité bezpečnostní incidenty odpovídajícímu orgánu. Díky přímému propojení a úzkých vazeb k jednotlivým sektorům je třeba těmto úřadům rovněž, nebo tyto úřady již znají ohrožení a slabá místa, takže jsou ve velice dobré pozici a můžou dobře hodnotit dopady potenciálních či aktuálních bezpečnostních incidentů v jednotlivých sektorech vedle jich investic, které již byly učiněny v určitých sektorech, některé členské státy ovšem mohou jmenovat několik odpovědných národních úřadů, nám se to nelíbí, my skutečně chceme, aby tam byl ten jediný kontaktní bod, který si budou moci členské státy sami zvolit podle své vnitrostátní struktury. Kooperační síť, která je vytvořena touto směrnicí a která dostane rozšířené úkoly, což je smysluplné, tato síť má ověřovat, zda aktéři na trhu musí být, mohou být vyzváni k tomu, aby se té věci účastnili, aby spolupůsobili. A to je možné opět dělat eh, podle toho, zda její infrastruktura spadá pod pojem kritický. V rámci směrnice je jasně určeno, jasným jazykem uvedeno, které sektory generálně eh, odpovídají tomu pojmu kritické v rámci EU. Je to například trh s energetikou, jsou to transportní, dopravní systémy, ale uvnitř těchto sektorů ne, to nedopadá stejnou mírou na všechny podniky. Protože například energetický podnik, který spravuje transevropské sítě, samozřejmě jiným způsobem spadá pro prevenci krizí, než nějaký podnik, který má například solární panely, s eh, pomocí kterých zásobuje pouze tři čtyři domy v okolí bezpečnost, či respektive ty incidenty, které eh, aktéři na trhu hlásili úřadům, toto může být v rámci každoroční zprávy částečně zpřístupněno veřejnosti. A tím se přispěje k tomu, že tady budeme mít povědomí o tom, že v Evropě pomocí naší infrastruktury, kterou má e, v podstatě již každý občan ve svém obýváku, že tedy my tady jaksi jsme vystaveni útokům, že tady to nebezpečí a že je třeba se tomu bránit vědomě. To je dlouhá cesta, ale tato směrnice představuje první krok. Ještě tři body. Bezpečnostní požadavky a hlásení bezpečnostních incidentů, toto je důležitý bod, který ve směrnici, jak ho navrhla komise, je navrhla komise, již má odpovídající, je dobře zohledněn. Aktéři na trhu musí tedy toto sdělovat podle toho, jak eh, budou hodnotit citlivost svých systémů. A to je důležité, protože pouze sám samotný provozovatel může efektivně hodnotit riziko své vlastní infrastruktury. Buď to učiní sám, nebo si nechá toto zhodnotit třetím subjektem. Ale nějaká obecná úprava v té směrnici, která by toto upravovala plošně, by nebyla vhodná. Pravděpodobně by to vedlo k navýšení byrokracie. Je důležité, aby provozovatele takovýchto zařízení v rámci své vlastní odpovědnosti se postarali o to, aby eh, byla prováděna prevence krizí. V rámci provádění cílů této směrnice musíme dbát na to, abychom tedy měli řízení rizik, které posílíme v rámci samotných infrastruktur, abychom nebyli příliš byrokratičtí. Tady tedy potřebujeme mít jisté formy informování, které se týkají konkrétních eh, opatření, které se týkají řízení rizik. V souvislosti se článkem 15 je proto nutné, pane předsedo, to je jediný článek, o kterém se budu zmiňovat zde je nutné, abychom tam měli flexibilitu, co se týká důkazů pro dodržování těch bezpečnostních požadavků, které požadujeme od aktérů na trhu. Pane předsedo, otázka toho, zda eh, chceme tam mít sankce, pokud někdo nebude dodržovat tuto směrnici, je velice ohřehová, protože mnoho aktérů na trhu říká, že pokud budou hrozit sankce, tak tam budou eh, uplatňovat jistě měřítko compliance a to pro nás není dobré. My chceme zajistit, aby veškeré informace, které jsou důležité pro veřejnost, byly hlášeny odpovídajícím orgánům. Ovšem na druhou stranu je to tak, že bez sankcí směrnice nemají smysl a proto tady musíme pečlivě zbážit veškeré zájmy. A myslím si, že pomocí pozměňovacích návrhů, které navrhuji kolegům, se mi to dobře podařilo. Pane předsedo, toto je skutečně komplexní legislativa, kterou se zabýval výbor ITRE a ještě se tedy do toho zapojí výbor ITRE a výbor LIBE a já doufám, že jsem vás podal dobrý předhled a jsem velice zvědav, co k tomu podotknout kolegové a kolegyně a co k tomu podotkne zástupce komise. Děkuji. Děkuji. Chce se ještě někdo vyjádřit? Šmit? Já jsem tady jediný oficiální stínový zpravodaj. Upřímně řečeno, já vám to spíš předám, protože jak je nás tady málo, tak si to přečtete, než abych to tady četla v tom komorním shromáždění pana Šmita. Já jsem tady místo pana Manderse. On je nemocen, omlouvám se, i já mám od něj prohlášení, které bych měl přečíst. Možná i já to raději odevzdám. Je to kvalitní sice, to vyjádření, ale Dobrá. Takže si vyměníme oficiální prohlášení takto. A pak si to pan eh, Šváb přečte a poté nám to krátce zhrne, poté co jsme od pana Almontyho se dozvěděli více. Já jako jediný oficiální stínový zpravodaj bych velice stručně rád k tomu řekl, že obecně přístup pana Švába je něco, co mohu obecně podpořit. Má to několik důvodů a vlastně to pramení i z těch eh, úvodních eh, komentářů, když se nám prezentovala ta směrnice a rovněž když proběhla ta dopadová studie. Jednak se domnívám, že je zcela jasné, že se s tím musí něco dělat. Jak jste sám zdůraznil, jedná se o důležitý politický úkol. Na druhé straně se domnívám, že ta směrnice je přehnaně žádostivá eh, z pohledu toho, co by se mělo vykonat. A rovněž, že trochu podceňuje už to, co některé členské státy vykonaly. Nechceme přece něco rozcupávat ve státech, kde už určité postupy byly zavedeny. Jinak nejsem přesvědčen, co se týče toho povinného nahlašování Tady s firmami budeme mít e, opravdový problém, protože ten pocit, že musíme něco povinně nahlásit, to může dokonce někdy vést k tomu, že nějaká firma si vůbec koncipuje bezpečnostní strategii a bude se ji snažit posílit. Jakékoliv povinné hlášení rovněž znamená, že někdo pak ten, tu povinnou zprávu musí eh, přijmout, zpracovat, musí proto vzniknout určitý systém a jakmile zazní slovo infrastruktura, tak už si představujeme, jak někdo zaškrtne veškerá políčka a prostě to odešla. A tady přece svému kolegovi eh, Josepovi mohu říci, přece jen to musí být trochu sofistikovanější Musíme změnit postupy, změnit, jak se k tomu stavíme. A změnu postoje pravděpodobně nedocílíme tím, že zavedeme jenom nějakou strukturu a že si budeme navzájem posílat zatržená políčka, nějaké formuláře a tak dále. Pokud tedy nebude jasně dokázáno, že to přinese určité klady, tak musíme být pragmatičtější. Možná to nazvete klasickým anglickým přístupem, ale myslím, že nejsem sám. Stejně tak ty požadavky eh, týkající se zpravodajství musí být reálné, protože kdo se s tím bude seznamovat? Kdo to bude číst v rámci infrastruktur, které se proto vypracují. Pokud máme reálné cíle, jak reagovat na incidenci, eh, pokud, eh, incidenty, pokud chceme mít pragmatický přístup, tak to musíme propracovat. Tento výbor společně s radou, když jsme hovořili o požadavku notifikace porušování eh, důvěrné povahy dat a tam, pokud si správně vzpomínám, to byly požadavky, kde jsme opravdu tvrdě pracovali, aby vzniklo pragmatické řešení, do jaké úrovně nebo od jaké úrovně by se to opravdu mělo nahlásit. A tam jsme přišli s právně dobře ošetřenými požadavky ve smyslu tom, že právě to porušení v oblasti dat se bude hlásit, které má vážné dopady. A tady rovněž si myslím, že ta situace potom volá. Komise někdy u směrnice o ochraně osobních údajů trochu ignorovala to, co jsme v rámci toho výboru vypracovali, ale tady se zdá, že v komisi se šíří vír a všichni vám musíme neustále posílat nové podrobné zprávy k tomu, jak by měly vzniknout struktury a pak se s tím nic neděje, místo abychom si poradili s konkrétním problémem. A te- toho musíme pustit. Tedy systém sdílení informací není uspokojivý v té podobě. Musíme se na to ještě jednou podívat. Andreas eh, v pozměňovacím návrhu 9 s tím trochu pohnul. Já pravděpodobně ho vybídnu k tomu, aby byl ještě bedlivější. Potřebujeme lepší flexibilitu, například eh, v oblasti eh, konkurenceschopnosti konkurzů a rovněž u firm. Tam nesmíme zapomínat na to, že v EU složené z 28 členských států existují obrovské rozdíly například u kapacit a schopnosti si s těmi záležitostmi poradit a jakákoliv legislativa která zde vznikne, to musí odrážet a pracovat s tím. Což neznamená samozřejmě, že bychom měli polevit v tom, jak budeme bdělí porušování a zlomyslnost existuje v malých i ve velkých zemích a někdy právě se někdo vrhne po tom nejslabším článku toho řetězu. Musíme působit ve prevenci a v oblasti prevence musíme mít právě určité facility. Nechceme, aby vznikalo něco byrokratického, aby byla nějaká struktura, která oficiálně se to bude odpovídat, ale v praxi to bude na nic. Děkuji tedy, Andreasi návrh jde správným směrem. Já jsem o tom jako stínový zpravodaj přesvědčen. Chce se ještě někdo vyjádřit? Ne, všichni, kteří se chtěli vyjádřit, už se vyjádřili. Eh, předávám Giuseppemu slovo, aby jako komise možná reagoval jako první reakci nám dal. Thank you very much and... Děkuji za slovo. Dobré odpoledne všem. Pane předsedo, já bych v první řadě rád poděkoval Andreasovi Švábovi za výbornou zprávu. Znovu ukazuje vynikající porozumění našim záměrům a ukazuje také na obsah, na porozumění obsahu této směrnice a ukazuje to, že eh, jak pan zpravodaj, tak komise se shodnou. Neměli bychom Eh, dovolit, aby to přímo narušovaly incidenty, které se týkají národní bezpečnosti. Myslím, že pan zpravodaj to jasně uvedl. Tato směrnice má eh, řešit růst, prosperitu, pracovní místa a otázky vnitřního trhu, a to tím, že se zvýší bezpečnost eh, systému, který je základem některých eh, základních ekonomických a, společenských procesů. Týká se to například tedy digitálního trhu. Budu co nejstručnější. Rád bych uvedl čtyři body. Tyto body odráží to, co je podle mne to nejdůležitější ve zprávě pana Švába. Za prvé, možnost existence vícero eh, kompetentních příslušných orgánů na národní úrovni. Je to v pořádku, nic proti tomu nemáme, ale za podmínky, která je také ve zprávě, že bude existovat jednotné kontaktní místo, které zajistí spolupráci a sdílení informací na úrovni EU, aby to bylo možné. Za druhé, oblast působnosti v případě eh, rizika a hlášení incidentů je to článek 14 návrhu. Ehm, pane předsedo, ty povinné zprávy jsou věc, která nám leží na srdci. Protože v některých zemích existuje systém dobrovolné spolupráce, může to být někde úspěšné, ale v jiných zemích ta dobrovolná spolupráce tak nefunguje spolupráce mezi subjekty na trhu a příslušnými orgány, pokud existuje jeden orgán, tak to nemusí třeba fungovat, nebo neexistuje vůbec takováto spolupráce. Takže si myslíme, že ten požadavek na povinné podávání zprávy v případě incidentu a řízení rizik, takže to je věc, která je zapotřebí. Je to důležité pro vypracování vnitrostátní strategie a také důležité pro to, abychom mohli pomoci operátorům na trhu, a aby mohlo například za pomoci národního orgánu dojít k omezení dopadů toho incidentu. Pokud je o oblast působnosti tohoto ustanovení, tak jsem si vědom toho, že návrh komise je velmi stěžádostivý, ale myslím si, že ty naše ambice jsou opodstatněné. E, například platforma e-commerce nebo různé aplikace. Myslím si, že se na to můžeme e, dívat jako na zásadní tržní hráče, protože zpracovají e, hodně transakcí a mají mnoho finančních údajů uživatelů internetu. Takže jsou držitelé těchto údajů a proto je důležité chránit kontinuitu těch transakcí a zároveň chránit také e, údaje, protože ochrana údajů je v podstatě důležitým vedlejším efektem a týká se to také finančních údajů e, těch subjektů, kteří jednají online. Vyhledávače a sociální sítě. Můžeme tady udělat analogii s elektronickými komunikačními kanály. Sociální sítě se staly takovými komunikačními uzly, které eh, jsou velmi rozsáhlé, dostanou se v podstatě všude a jsou klíčové pro propojení Evropy. Nepřekvapilo by mě proto, kdyby za několik málo let Evropy, aby v Evropě byly služby jako Twitter nebo Facebook. Kdyby měly větší dopad na propojení než eh, ty tradiční služby, které poskytují eh, telekomunikační operátoři. Přiměřenost. To znamená, jaký typ incidentů je třeba nahlásit. My jsme udělali následující. Eh, my jsme se podívali na článek 13a eh, eh, směrnice o telekomunikacích a pokud má pan zpravodaj pocit, že jsme měli být explicitnější a uvést konkrétně, za jakých okolností má daný incident dopad na ty základní služby, které poskytuje Eh, operátor na trhu, tak eh, je to v pořádku. My nemáme nic proti tomu. Můžeme být i konkrétnější v eh, jako textu na návrhu, protože to může vést k větší právní jistotě. Opět tedy souhlasíme s panem zpravodajem. A konečně, co se týče odpovědnosti, jsme přesvědčeni, že to sebou nese přínosy jestliže to bude zařazeno do oblasti působnosti směrnice. To znamená, operátor nějaké kritické infrastruktury, tak pro něho to má přínos pro jakéhokoliv operátora na trhu, protože pokud může prokázat, že ten operátor dodržuje pravidla, tak bude velmi snadné mít ty předpoklady. Řádné péče. Takže potom nehrozí sankce. Je to něco, co můžeme vytvořit společně, jakýsi předpoklad řádné péče, profesionality pro operátory na trhu, kteří dodržují eh, pravidla a vlastně odpovídají té oblasti působnosti. Děkuji za slovo. Pan předseda, děkuji za jasnou odpověď zástupce komise. Andreasi, přejete si říct něco závěrem? A možná také něco k časovému harmonogramu. Eh, pane předseda, já si myslím, že bychom měli využít ten zbývající čas, těch asi 20 minut. Ne, nebojte se, žertuji. Takže v první řadě, pane předsedo, jsem velmi rád, že eh, v podstatě souhlasíte s přístupem, který jsem zaujal a myslím si, že bychom měli ještě eh, podrobněji probrat otázky, které jste tady nadnesl na svém projevu. Ještě jednou bych rád eh, poděkoval oběma kolegům, kteří mi poslali své připomínky písemně, stejně jako kolegům, kteří mi je předali. A pan Manders chtěl říci, že eh, souhlasí s mojí zprávou, ale chtěl by tam mít výjimku pro eh, veškeré malé podniky, pokud jde eh, o tu nepři, nepřiměřenou povinnost. Já si myslím, že tam žádná taková nepřiměřená povinnost není, ale můžeme z toho vyloučit všechny, buď mikropodniky nebo malé podniky. Samozřejmě můžeme hovořit o mm, malých a středně velkých podnicích, ale tam už by to bylo komplikovanější, takže ty mikropodniky. Eh, druhý kolega poskytl rozsáhlejší vysvětlení, preferoval by místo směrnice doporučení. Domnívá se totiž, že eh, stát by neměl dávat vodítka k kybernetické bezpečnosti, nicméně ve světle současného politického klimatu, a tady to připomínku chápu jako spíše komplement, tak se domnívá, že směrnice bude pořád tím nejvhodnějším nástrojem a říká, že vítá eh, připomínky pana zpravodaje. Takže ty dvě stanoviska, ta dvě stanoviska, která jsem dostal písemně, eh, mě potěšila. Pak eh, Giuseppe za komisi, my už jsme spolupracovali od začátku na v případě směrnice o právech spotřebitelů, on tady měl několik zásadních připomínek, kterým bych se rád vyjádřil. Eh, směrnice po těch pozměňovacích návrzích, které jsem předložil, znamená, že, nebo vede k tomu, že poskytovatelé v eh, oblasti kritické infrastruktury, to znamená, jedná se pouze o infrastrukturu, která je nějakým způsobem vystavena Ehm, riziku útoku nebo může být poškozena taky kybernetická bezpečnost, tak tady se to týká pouze incidentů, které mají zásadní význam. Takže dochází k omezení oblasti působnosti, protože se to týká pouze eh, směrnice pro kritickou infrastrukturu, to znamená, že jsme vyloučili dvě odvětví a můžeme ještě hovořit o tom, zda to je dobrý nápad nebo nikoliv ale myslím si, že tady už výrazně omezujeme oblast působnosti. A v rámci této omezené oblasti působnosti, tak tady není nějaké příliš rozsáhlé eh, podávání zpráv a takto povinnost. Ale myslím si, že nějaká povinnost nahlásit eh, významné incidenty by tady měla být, protože pokud to tu nebude, tak celá věc fungovat nebude. Dále, omezení oblasti působnosti znamená, že eh, státní zpráva do této oblasti působnosti nespadá. Já si myslím, že musí dodržovat tyto povinnosti už z, eh, eh, mm, z charakteru instituce samotné, protože chrání kritickou infrastrukturu. A jde o stoprocentní státní zprávu, tak eh, ta státní zpráva tak jako tak musí vlastně do oblasti působnosti Eh, spadat bude. To bude záležet na tom, jak, eh, do jaké míry eh, do jaké míry mají infrastrukturu, která má vysoké riziko být vystavena kybernetickým útokům. Pane předsedo, myslím si, že máme celou řadu možností být konkrétnější. V případě otázek, kde někteří nesouhlasí, vím, že Některé členské státy eh, si přejí zamítnout směrnici úplně, někteří si přejí naopak více, ale s ohledem na politickou situaci, jak už tady řekl Kristian, tak si myslím, že nemůžeme jako parlament říci, je to příliš komplikované, protože máme odpovědnost. A naší odpovědností je zajistit, aby eh, občany věděli, jaké jsou jejich povinnosti. A musíme také zajistit, že ty infrastruktury, které jsou zásadní pro jejich každodenní život, takže ty se dostanou do oblasti působnosti této směrnice. Poslední měsíc jsem měl celou řadu setkání a řešili jsme eh, otázku kritické infrastruktury, to znamená, co to konkrétně má znamenat. Příklad. Někdo mi řekl, že by se měly spadat také média, protože v případě krize lidé musí mít přístup například k BBC. Na druhou stranu, pokud BBC fungovat nebude, tak se mohou podívat na CNN nebo nějaké nějaká jiná média. Myslím si, že tady existuje eh, vždy možnost, a to vidíte na tomto příkladě, aby si občan našel nějaké jiné řešení. A pouze ve velmi specifických oblastech, což jsou přesně ty, které jsme zařadili do oblasti působnosti, tak pouze tyto oblasti jsou eh, zásadní a těmi bychom se měli zabývat, pokud jde o kybernetickou bezpečnost těchto infrastruktur. Budu velmi rád, pokud o tom příště budeme hovořit, včetně některých pozměňovacích návrhů, které jste předložili. Musíme se je rozhodnout ještě o datu, za to bude 22, 22. září nebo 1. října pro podání pozměňovacích eh, návrhů. Já bych preferoval 1. říjen. Takže buď 24.9. nebo 1. října. A já preferuji 24.9. A poté bychom eh, v prosinci o tom mohli eh, hlasovat, krátce poté, co o tom bude hlasovat eh, výbor ITRE. Samozřejmě za předpokladu, že eh, kolegové v tomto výboru budou s mým návrhem souhlasit. Už se těším na další diskuzi a děkuji za pozornost. Uh, I think your proposal of 24 September looks, looks reasonable. Já si myslím, že 24. 24. Eh, září vypadá jako dobré datum. Ještě tady máme příspěvky výboru. Měli byste se spojit také s výborem pro občanská práva a jejich zpravodajem, tak aby se pustili do práce. Vzhledem k rozsáhlým prodlevám u směrnice ochraně dat, kterým se výbor zabývá, taky musíme říct, že v tomto případě takovéto prodlevy přijatelné nejsou. A můžeme říct, že jelikož Eh, jsou v takovém spoždění v případě směrnice ochraně údajů, tak jim určitě zbyde spousta času na toto důležité téma. Eh, myslím si, že určitě chceme pokračovat na tomto základě a byli bychom rádi, kdybychom mohli zahájit diskusi s radou co nejdříve. Musím to předložit ještě na konferenci předsedů. A děkuji panu Švábovi za vynikající práci. Ještě jednou všem díky. Děkuji za vaši účast dnes odpoledne. Pro dnešek je to vše. A příští setkání bude 25. září v 9 hodin do 18.30. A další setkání bude následující den 26. září od 9 do 18.30. 26. budeme hlasovat v 10 hodin. A všem vám přeji hezký večer. Děkuji.